Good morning. Uh, first item on our agenda today is the debate. Dobré ráno. Dnes budeme projednávat zprávu pana Arlakyho k nové strategii pro Afghánistán. Rád bych vás informoval, že 28. Eh, ve Štrasburku, pravděpodobně, ne, pardon, tady, proběhne další zasedání pan Kasulidis, který je hlavním stínovým zpravodajem za EPP, by už dnes rád eh, vedl debatu, ale eh, samozřejmě budeme moci v tom pokračovat i příště. Sešlo se nám asi 400 pozměňovacích návrhů, takže pan Arlaky bude mít eh, hodně velký kus práce před sebou pokusí se je schrnout do řady kompromisních pozměňovacích návrhů a projednávat tyto kompromisní pozměňovací návrhy budete mít možnost 28. Takže dám slovo panu Arlakimu, aby zahájil naši debatu. Máte slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo, a děkuji všem přítomným kolegům eh, za to, že se dostavili. A také děkuji eh, všem, kteří předložili eh, pozměňovací návrhy. Na začátku eh, mě trošku zarážel ten prostý počet těch pozměňovacích návrhů, ale poté, co jsem si je prostudoval, tak musím říct, že jsem docela eh, spokojen, protože většina z nich byla dobře míněná a v zásadě zlepšuje tu zprávu. Struktura té zprávy zůstává stejná jako u návrhu a odráží obsah našich debat na výboru. Já bych to nějak zhodnotil, je to možné. 70% těch návrhů je plně přijatelných pro mě. Vyjádřím se k ním pozitivně těm zbývajícím 30 uh, eh, mám uh, určité připomínky omezené. A jenom 15 z těch 389, to znamená 3,8 celkového počtu, je pro mě nepřijatelných ve stávajícím znění. Ale samozřejmě Můžeme se ještě pustit do debaty o kompromisech, tak aby i tato 4% se dostala do té zprávy. Myslím, že rok práce na té zprávě stál za to. Také stanovisko eh, výboru pro eh, rozvoj je přijatelné, akorát nesouhlasím s bodem 9, protože v době, kdy to stanovisko bylo sformulováno, akorát proběhly ty volby v Afganistánu, takže teď budeme muset ten bod přeformulovat podle aktuálních výsledků. Cílem celé práce bylo vytvořit strategii nejenom nějaký akční plán nebo jednorázový přístup. Komise vyjádřila eh, kritiku v tom smyslu, že nepotřebujeme v podstatě strategii, protože máme akční plán. Nicméně všechny frakce v tomto parlamentu v debatě došly k tomu, že potřebujeme skutečnou strategii. A takovýhle mandát jsem eh, já tedy měl a snažil jsem se ho naplnit. Naleznete tady určitě eh, tedy eh, určitou strategii a nebude to eh, žádný, žádná taková snůžka přání, kterou často nacházíte v nějakých strategiích s 11-12 prioritami. To znamená, že to prostě nejsou žádné strategie. Ve správné strategii musí být malý, jasný počet strategií a, a musí být jasně přizpůsobitelné. Proto já jsem tu zprávu soustředil jenom na čtyři základní věci. Vím, že Afghánistán má celou řadu problémů. Podle toho, jak se na tu zemi díváte, tak eh, se vám to eh, bude zdát za problémy. Tak se vám budou ty problémy zdát po každé jiné. My máme eh, z našeho pohledu problém s mezinárodním terorismem v Afghánistánu. Když jsme eh, tam přišli s ozbrojenými silami, tak eh, jsme eh, tam šli kvůli přítomnosti al kaidy Abychom proti ní bojovali tedy. Afganistán je také zdroj opia. 10, 90% heroinu a opia prochází tedy přichází eh, do Evropy z Afghánistánu a Rusko je také eh, druhým nejhlavní, hlavním, druhou hlavní obětí této, eh, tohoto afgánského odvětví. Nicméně z pohledu Afgánců největší prioritou není terorismus nebo boj s ním, nebo výroba opia, ale chudoba. Afganistán je jednou ze dvou nebo tří nejchudší zemí na světě společně se Sierou Leone a dalšími africkými zeměmi. Eh, chudoba eh, zabíjí v Afghánistánu víc lidí než eh, válka, takže záleží opravdu na pohledu. My jako Evropský parlament samozřejmě máme určité postavení v systému EU a musíme se tedy soustředit na své priority. A já jsem se pokusil zohlednit ty další eh, obecné priority, afgánské priority. Za prvé je tady samozřejmě chudoba, to je pro ně nejdůležitější dlouhodobě. A um, chudoby eh, je klíčové pro dlouhodobé řešení afgánského problému. Navzdory tomuto jsem eh, tedy zaměřil tu zprávu na zásadě na čtyři věci. Za prvé, kvalita a dopad mezinárodní pomoci, eh, která eh, zatím byla poskytnuta zahraničními dárci do Afghánistánu, to znamená Evropskou unii, Japonskem a Spojenými státy. Také jsou tam další drobní dárci, ale eh, valná většina mezinárodní pomoci, která se dostává do Afghánistánu, pochází z těchto tří oblastí. Potom je tady mírový proces nelze eh, vytvářet jakoukoliv strategii, pokud Evropská unie se nepostaví k mírovému procesu, eh, který tam eh, probíhá, zatím ještě ve velmi zárodečné fázi. Ale po londýnsko-kábulské konferenci se podařilo jasně říci, že neexistuje vojenské řešení a že je třeba začínat, začít vyjednávat s Talibánem, co by tedy v rámci mírového procesu. Po těchto dvou eh, konferencích došlo k bodu obratu, tedy eh, ze kterého musíme i jako Evropská unie vycházet. Potom je tady výcvik afgánské policie. To je otázka, kdy eh, Tedy naše síly se ze země stáhnou a mé stanovisko je, že by nebylo dobré se okamžitě stáhnout z Afganistánu, protože my jsme tam už nějakých deset let. Dostáváme se tedy do desátého roku. My jsme k té zem, situaci tam přispěli a najednou ze dne na den Nemůžeme říct, jdeme, nám to fuk. Klíčová věc je, že musíme odcházet, odejít ze země, která bude schopna udržet svoji vlastní bezpečnost. Je třeba vyškolit afgánskou policii tak, aby um, byla schopná zajistit minimální úroveň bezpečnosti pro Afgánce. A já jsem velice rád, že kolegové prostřednictvím pozměňovacích návrhů zlepšili původní verzi té zprávy dostatečně svými tedy. A potom poslední věc je pěstování opia. A zpráva nastínuje, kudy eh, se dále vydat. Já jsem tady velice kriticky posoudil a to, co se zatím v Afganistánu dělalo v oblasti potírání eh, výroby opia. Říkám, že eh, zatím nedošlo pokusu eh, sformulovat nějakou soustavnou strategii, nějaký plán k tedy eh, potírání kultivace, tedy bírovy opia. Já jsem tam pracoval několik let a pokusil jsem se tedy mm, využít své zkušenosti a navrhnout přesnou cestu, i jak ven. Za prvé je třeba mít určitou strategii k eh, tomu, abychom zamezili pěstování opia. A to zatím prostě tak není. V zásadě přijímám veškeré pozměňovací návrhy, respektive takhle veškeré pozměňovací návrhy v zásadě eh, souhlasí s tímto mým základním východiskem. Jenom několik poznámek k pozměňovacím návrhům. Jedná se o kritickou zprávu, která je napsaná oběčným, obecným způsobem, je přímá, je psaná běžným jazykem a blíží se e, jazyku národních parlamentů. Já obdivuji americký kongres, jak on píše dokumenty. Ty jsou eh, napsané velice srozumitelně, jasně, čaře. velice blízko jazyku běžných lidí. Takže někdo, kdo není eh, obeznámen s naším jazykem, eh, nebo kdo není obeznámen s tímto stylem jazyku, jak říkám italsky, chlebu chléb a vínu víno. A některé pozměňovací návrhy v podstatě chtějí změkčovat určitá vyjádření, která já jsem tam do toho napsal, protože jsem to chtěl napsat hodně přímočaré. Nicméně ta zpráva je kritická, protože e, se zabývá novou strategií, znamená, a to znamená strategií odchodu současné době se mezinárodní společenství zabývá tím, jak se eh, vymanit tedy z těch vojenských závazků v zemi a eh, nahradit je eh, nějakým více civilním přístupem. doufám tedy, že kolegové se Eh, že kolegům se toto bude líbit. K pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrhy eh, hodně zlepšují zprávu. Například eh, tady ten návrh k afgánskému soudnictví. A to, že nestačí vyškolit policejní síly, ale také musíme vytvořit, tedy vyškolit afgánské soudní síly tedy soudní pardon, kapacity, protože jinak eh, se tam prostě zákon eh, vykonávat nebude. Tak to já mm, zcela eh, podporuji. Ten pozměňovací návrh je velmi dobře sformulován a já to vítám. Stejně tak nepřijímám některé pozměňovací návrhy, které toto příliš přehánějí. Takže nepodporuji založení, tedy eh, zavedení mezinárodních tribunálů eh, trestních, eh, jako jsme udělali v Bosně, v Kosovu a jinde. Afganistan není stejný, tam je ten trestní eh, zákonník jiný je mnohem vzdálenější než trestní eh, zákonník kosovský. který byl velice podobný evropskému trestnímu právu. Afgánské trestní právo je eh, složitá eh, soustava, složitý systém eh, s řadou prvků šaria a já nevi, nevidím, jak by mezinárodní soci mohli hm, tam uplatňovat právo šaria. To by opravdu nebylo praktické. Musíme se spoléhat hm, na uh, školení eh, jejich eh, vlastních soudců. Ti by měli eh, podpořit práci policie. Musíme jim dát veškerý autonomní prostor, suverenitu, kterou oni potřebují. Oni opravdu potřebují ten prostor, protože jejich právní systém je tak daleko od toho našeho. Některé eh, pozměňovací návrhy jsem odmítnul ne protože bych byl proti, ale proto, že se navzájem překrývají navzájem nebo s textem. Já eh, předložím kompromisy příští týden eh, ve Štrasburku na jednání se všemi stínovými zpravodaji a autory pozměňovacích návrhů a pokusím se opravdu zohledit každé téma, protože to probíhá opravdu všechno v atmosféře spolupráce. Já si myslím, že bude tedy možné toto navzájem sladit. Některé eh, pozměňovací návrhy se musel odmítnout, protože příliš rozmělňují ten eh, text a tedy eh, oslabují jeho význam. A já doufám, že pochopíte, že se budu snažit, aby ta zpráva nebyla dvojznačná. Eh, tyhle zprávy eh, jdou také eh, tisku a obyčejným lidem a těm se nelíbí příliš mnoho niancí nebo váhání nebo jemností. Potom jsem říkal, že 15 pozměňovacích návrhů jsem musel úplně odmítnout, protože jdou proti základnímu směru zprávy. Ale jak říkám, jsem připraven projednat je všechny se autory a pokusím eh, se tedy dosáhnout nějakého kompromisu. To jsou pozměňovací návrhy, které zdůrazňují pozitivní eh, složky našeho eh, angažma v Afganistánu a kreslí takový růžový obrázek o tom angažmá. Například se tam říká, že většina velkých měst a provincií v Afghánistánu v současné době nežilí žádnému zásadnímu násilí a to já nemůžu přijmout. Protože všechny pozměňovací návrhy které eh, chválí eh, průběh minulých voleb. Jdou proti eh, pozměňovacímu návrhům většiny ostatních kolegů, které jsou velice kritické k mm, posledním afgánským volbám. A potom také některé pozměňovací návrhy, které se týkají práv žen, tak zdůrazňují příliš hmm, nějaký, nějaký pokrok. Ale tohle je oblast, kde jsme opravdu příliš nepokročili. Tam bychom eh, opravdu se měli snažit posílit to, čeho jsme zatím nedosáhli v minulosti. Potom jsou tady další věci, kde se eh, srovnávají velice nepatřičně 76% civilních obětí Talibánu na jedné straně a jenom 28% úsil to. To je logicky prostě naprosto nesoudržné protože to znamená, že 28% obětí eh, zásahu eh, na to byli civilisté, které eh, by jinak pozabíjel Taliban, ale to prostě to je naprosto nesmyslné přirovnávání. Já, jsem, já žádám autora, aby stáhnul tohle, ten pozměňovací návrh. Nemůžeme dát na se, stejnou úroveň mezinárodní síly, které jsou vázány veškerými ženskými úmlavy um, um, Eh, úmluvami a Taliban, eh, který s ničím neváže. Eh, takže říct, ano, oni dělají to tež, ale mnohem víc, prostě to není vůbec vhodné. A proto žádám o stažení tohoto návrhu. Potom budeme mít příští týden zasedání ve Štrasburku. Do tohoto týdne dostanete ode mě návrhy kompromisu. A potom, jak říká pan předseda, budeme mít další možnost projednat kompromisy 28. na FETu. Takže budeme mít spoustu příležitostí o času. A já vám děkuji za trpělivost. Co? Děkuji, teď pan Kasulidis. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych vás chtěl poprosit, abyste omluvil většinu členů EPP, kteří jsou na Madejře, takže se nemohli dnes zúčastnit zasedání. No já, já bych tam býval také byl rád, ano. Ale chtěl bych ze všeho nejdřív říci, že děkuji panu Arlakimu za práci, kterou na té zprávě odvedl. Všichni musíme Znáte, že pan Arlaki má s Afghánistánem více zkušeností než my. A ve své zprávě se pokusil prezentovat něco odlišného, něco jiného než ty běžné věci, které se říkají. Já snažil se vypíchnout určité aspekty, na které jsme si měli dát pozor v minulosti, například eh, když dnes mluvil o tom, že se dává na stejnou úroveň mezinárodní terorismus a obchod s drogami. To je velmi důležité a je třeba to zdůrazňovat. Také mluvil o chudobě, která je pravděpodobně hlavním důvodem toho, že v Afghánistánu vzkvétá mezinárodní terorismus a že tam také vzkvétá pěstování máku. Ale chtěl jsem eh, mluvit o jeho ochotě najít eh, nějaký konsensus eh, skrze kompromisní pozměňovací návrhy, aby se zajistilo, že ta zpráva dosáhne co největší možné většiny. My v EPP si myslíme, že hlavní formulací by mělo být, že současná strategie tak, jak byla stanovena minulý rok, když hlavní velení převzal generál McChrystal. Tato strategie, k tomu se ještě vrátíme, uznává mnoho z chyb minulosti, které jsou ve zprávě zmiňovány a které jsou předmětem několika pozměňovacích návrhů. Tato strategie proti povstalcům připravuje afgánskou armádu a policii, aby mohla přebrat bezpečnost země v roce 2014 a spojenci se mohou rozhodnout, že se stáhnou od roku 2011. Jde tam o potlačení povstání, ale zároveň je třeba vyčistit jednotlivé oblasti, zorganizovat bezpečnost na stále úrovni, abychom zajistili eh, dobrou organizaci a eh, přebudování infrastruktury populací pro její vlastní zájmy. Úspěch, a já souhlasím, eh, pro tuto strategii by bylo opustit zemi, která by se nemohla už znovu stát takovým útočištěm pro mezinárodní teroristy a která by se nevrátila k té fundamentalistické situaci v minulosti. Některé pozměňovací návrhy říkají, že Al-Qaida už je v podstatě eliminovaná, proto by měli spojenci odejít, ale to není správné, protože tam nejde jenom o to, aby odešli, ale aby se už nevrátili. A nová strategie podpořená Evropskou unii Společně s akčním plánem uznává, jak už jsem říkal, omily předchozí strategie. A taktéž uznává, že teď je třeba ponechat čas eh, fungování té nové strategie proti povstání. Těžko si představit, kde eh, bude konec, Ta spojenci ani afgánská armáda nemohou zvítězit jen vojenskou cestou a Taliban ani ostatní nemohou vojenskou cestou porazit spojence. Chyby, které uznává tato nová strategie proti postání, jsou například eh, předchozí taktiky eh, soustředění se pouze na teroristy, na jejich nalezení a eliminaci a potom návrat eh, do bezpečnosti, což byla chyba. Takže také další nedostatky byly obcházení afgánského státu, vedlejší škody bojů, časté používání eh, nevojenského personálu pro vojenské úkoly, přehlížení pěstování makovic, přehlížení nevzdělanosti a to přes miliardy, které jsou investovány do infrastruktury. Na druhé straně by ta zpráva ovšem neměla podceňovat eh, úspěchy, ale je pravda, že ten celkový výsledek je zklamáním. Takže pokud zpráva upozorňuje na všechny tyto omily v minulosti, kombinuje to současnou strategii proti povstání spojenců s kritikou, která je v té zprávě obsažena, pak je ta kritika spravedlivá a přijatelná. Já jsem během svého setkání s panem Arlakim eh, vyrozuměl, že chce v kompromisním pozměňovacím návrhu toto vzít v úvahu. Ale nesouhlasím z věcí, kterou tady musím říct, totiž, že komise má možná pravdu, že nemluvíme o nové strategii. Už máme strategii, máme tu strategii proti povstání. A ta musí mít dost času na to, aby mohla začít fungovat. A za druhé, nemůžeme mluvit o evropské strategii, zvlášť od strategie toho zbytku spojených sil. My nejsme sami a sami toho moc udělat nemůžeme. Možná bychom mohli říkat politika nebo přístup. Tím by se to vyřešilo. A co se týká politického procesu, tak eh, závěrečná fáze politického procesu je politickou otázkou, ale ta strategie proti povstání musí dostat dost času, protože když se začne jednat teď, tak Taliban bude v pozici síly. V současné době není možné jednat eh, za příměří. Nemyslíme si, že by se v této chvíli měly přestat používat ta letadla s automatickými piloty dochází k určitému kontaktu eh, mezi prezidentem Karzájem a talibánem, ale Taliban si představuje, že dříve či později vojensky zvítězí. A musíme také zohlednit skutečnost, že jednání by se měly zúčastnit všechny strany spojenců. Neměli bychom některé naše spojence na to ignorovat. A neměli bychom udělat tu chybu, aby se eh, ta jednání mezi Karzajem a Talibánem staly takovou paštunskou vnitřní záležitostí. Na druhé straně je třeba se zabývat místními samozprávami a místními povstalci, kteří se nachází na špatné straně ne z ideologických důvodů, protože by chtěli být teroristy, ale protože jsou chudí. Co se týká podpory, tak to je inovativní přístup pana Arlakyho. Jsou věci, které prostě musíme přijmout. Například americký kongres tady mluvil o obrovských částkách, které jsou zadávány soukromým společnostem. A tyto peníze se potom dostávají eh, do rukou eh, různých eh, povstalců. A jen málo se dostane skutečně do afgánských institucí, což jsou velmi správné připomínky v té zprávě. No, chci říci, že musíme změnit jaké jakékoliv stanovisko, které eh, by eh, oprostilo vládu pana Karzaje od korupce a chtělo podporu poskytovat přímo jeho vládě. Možná, pokud chceme posílit tu centrální vládu, tak by tato měla schvalovat které místní nebo regionální správě bude ta pomoc poskytována, ale i nadále by měla jít přes sponzory a mezinárodní organizace přímo do místních projektů. Od roku 1830 nikdo nedokázal vytvořit silnou centralizovanou vládu v Afghánistánu. Byla to vždy země, která fungovala na základě klanů a kmenů a pochybuju, že se nám to podaří teď změnit. Co se týká drog, tak já bych chtěla poblahopřát panu Arlakimu, že tuto otázku zdůraznil. Protože celé roky sem chodíme na FED a chodí sem zástupci komisá rady a já se jich ptám pořád na to tež. Jak je možné, že máme v zemi armádu a přitom Afganistán zůstává hlavním zdrojem opia, kterým ničí evropskou a jinou mládež. A navíc se z těchto peněz financují povstání. Během prvních let, ještě předtím, než jsme měli tu novou strategii proti povstáním, tak eh, boj proti terorismu odsunul boj proti obchodu s drogami odsunul obchod s drogami na druhé místo a je důležité si toto uvědomit a jsem rád, že to pan Adlaky řekl. A pak bych chtěl říct ještě osobní věc, na které já nebudu trvat. Že totiž jsem proti herbicidům, které jsou e, vzdušnou cestou fazovány na maková pole. Nicméně existují někteří pěstitelé máku, kteří odmítají přejít na pěstování jiných plodin. A já si myslím, že musíme dát jasně najevo, že jsme Tedy musíme dát najevo, zda jsme zcela proti té herbicidní metodě, anebo jestli o tom prostě nechceme mluvit. A pak, co se týká eh, cvičení, tak eh, zpravodaj mluvil jen o policii a ne o afgánských eh, silách, vojenských silách. Protože ve školení afgánské armády jsme dosáhli značných pokroků. Oni se teď účastní společných operací se spojenci. A afgánská armáda bude schopna převzít celou zemi do roku 2014. Pan Adlaki měl samozřejmě právo e, tuto otázku ignorovat a já jeho rozhodnutí respektuji. Viděl jsem to zmíněné v některých e, pozměňovacích návrzích, ale podle mě ty nestačí na to, aby vyrovnali tu rovnováhu mezi policií a armádou, takže možná to bude zbytečné. Co se potom týká školení policie, tak bych chtěla říci, že armáda nemůže školit policisty. Takže vojenské složky na to nemohou školit policisty, ty soukromé firmy se ukázaly být nedostatnými, takže je třeba přestat jim zadávat zakázky, ale ne okamžitě, ale co nejdříve to půjde. Očekává se, eh, že přijede tisíc dalších školitelů a potom už nebudou potřeba zakázky pro soukromé firmy. Co se týká eh, náboru, tak nabírat jen lidi, kteří mají jakousi základní gramotnost, to možná není úplně realistické, protože potřebujeme 100 tisíc lidí. Je třeba, aby důstojníci a úředníci byli gramotní, ale je v Afganistánu tolik gramotných lidí. Možná, že by bylo dobré tam říct, že preferujeme nábor lidí, kteří jsou gramotní. A pak uvidíme, jak to lze <clears throat> aplikovat. Tak, jinak myslím, že jsem pokryl všechny připomínky pana Arlákyho a zaznamenal jsem i je, jeho pět komentářů k některým pozměňovacím návrhům, které nemohou být schváleny nebo jen velmi těžko. Já s některým souhlasím, u jiných si myslím, že se dohodneme. I když on řekl pár věcí, které považuji za správné a doufám, že příští týden odvedeme dobrou práci a najdeme nějaké společné stanovisko, abychom zajistili co největší podporu pro tuto zprávu. Děkuji, pan Noiser, a chtěl bych všem připomenout, že v půl jedenácté musíme skončit, protože tady budeme mít ministra zahraničních věcí z Pakistánu. Pan Mojze. Ich äh, möchte als... Äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jakožto stínový zpravodaj za SAD nejdříve poděkovat panu Arlakimu. Z mé strany to není nějaká zdvořilostní formulka, ne. Já Opravdu si myslím, že on se ujmul celé věci s vy, velmi vysokou věcnou kompetencí a jsem mu vděčný za to, že naše politická skupina mohla přijít celou řadou pozměňovacích návrhů a přesvědčit pana Arlakyho, přetáhnout ho na naši stranu. Stejně tak my jsme byli otevření vůči jeho dobré argumentaci. Uh, Existuje již jen několik malých eh, rozdílů mezi námi a myslím si, že nebude problém to překlenout. Byl jsem také stínovým zpravodajem ve výboru pro rozvojovou spolupráci a myslím si, že pozměňovací návrhy z tohoto výboru byly dobře zapracovány do jeho zprávy, i když si myslím, že je třeba ještě aktualizovat ještě jeden bod. Zda budeme mít novou strategii či novou politiku pro Afghánistán, podle mého názoru rozhodující úlohu nehraje, ale je důležité, že to není akční plán, že ta zpráva jde mnohem dále. S tím celkovým směřování zprávy jsme spokojeni, protože toto směřování je opravdu velmi kritické. A ne snaží se situaci v Afghánistánu prezentovat eh, nějak, eh, nějakým růžovým způsobem, že by tu situaci vylepšoval. Je ta zpráva je velice kritická a nesnaží se tedy zastírat nedostatky. Druhým eh, Druhou dobrou věcí je to, že zpráva se neobrací do budoucnosti, neřeší otázky viny či neviny, ale zaměřuje se na budoucnost. A já si myslím, že na základě této zprávy budeme moci vést eh, kvalitní debatu. Pro nás je rovněž rozhodující, že ta zpráva se zaměřuje na Evropskou unii a soustředí se na úkoly a možnosti Evropské unie a Evropského parlamentu. My jsme odpovědní jakožto Evropský parlament, a abych to tak nějak přehnal, tak řeknu, že my nejsme parlamentním schromážděním NATO. I přesto samozřejmě je důležité, abychom realisticky zohlednili to, co činí na to v Afghánistánu, protože samozřejmě na to má v Afghánistánu rozhodující úlohu. Řekl jsem, že zpráva je realistickým odhadem tamnější situace, ale chci říci, že se zejména zaměřuje na politické a civilní dopady. To je důležité zejména z toho důvodu, protože potřebujeme strategii, která bude účinná i po roce 2014, kdy se vojska stáhnou. Pro mě je důležité, důležitý zejména boj proti chudobě, ke kterému v Afghánistánu docházelo před rokem 2001 a který je nyní třeba zintenzivnit, a to zejména po roce 2014. A proto bych chtěl potrhnout zvláštní odpovědnost nevládních organizací, které mají mnohleté zkušenosti v Afghánistánu a my bychom vždy měli pracovat s její zkušenostmi a uvědomit si, že pracovníci neza, nevládních organizací jsou v Afghánistánu stejně tak ohroženi jako vojáci, kteří tam fungují. Nezávislé nevládní organizace se věnují zejména otázce žen a jejich situaci. A zde chci říci, že situace žen v Afghánistánu se sice zlepšila, ale ne natolik, jak se snažíme eh, často to, jak se takto představovat. A další věc, týká se to té strategie v tom smyslu, že chceme posílit místní orgány v Afghánistánu. To bude možné pouze v případě, když budeme paralelně podporovat právní stát v Afghánistánu. Zejména tak, že zorganizujeme lepší školení policejních sil. A poslední věc týká se to procesu smíření, který se musí výslovně týkat zvláště Talibánu. V případě Talibánu je třeba postupovat velice diferencovaně. Máme asi deset různých skupin v Talibanu. Jednak je to skupina těch Talibánců, které je třeba potírat, protože jsou to lidé, kteří opravdu jsou pro nás ztraceni, až po tu skupinu těch lidí, kteří se dostali k Talibanu ze sociálně-ekonomických důvodů, protože byli pod nátlakem. Těm se musíme zejména věnovat. Pokud chceme ovšem zahájit proces usmíření, tak nemáme jinou šanci, než s Talibanem spolupracovat. A na závěr bych chtěl podotknout, že jsem vděčný za to, jakým směrem se zpráva vydává, protože to přesně odpovídá i našim záměrům a Doufám, že budeme příští týden a na konci října pokračovat v naší dobré spolupráci, tak aby se nám v parlamentu podařilo získat pro tuto zprávu velkou většinu. Děkuji a nyní má slovo pan Scholz. Děkuji, i já budu hovořit německy. Chtěl bych omluvit, stejně tak jako stínový zpravodaj naše kolegy, kolegy z naší frakce, protože jsou na studijní cestě v cizině. Já podporuji přístup pana zpravodaje a děkuji mu za tento přístup a děkuji mu za to, že se pokusil o jakési nové směřování evropské politiky v Afghánistánu které se samozřejmě také týká i těch států, které jsou v Afghánistánu zaangažované. A týká se to nejenom bezpečnostní situace, ale také sociálního a ekonomického vývoje v zemi. Chci říct, že to, co zde bylo již řečeno, jde v tom smyslu, že v té zprávě je situace v Afghánistánu dobře zohledněna a že je tam dobře ukázáno, jakým způsobem mohou, můžeme získat ehm, veřejnost v našich zemích proto, aby podpořili naše politiku v Afghánistánu. Dobře víme, že vojenské řešení a zapojení vojenských sil z EU veřejnost odmítá ve velké většině. Takže je zde otázka eh, takového toho rozporu mezi oficiální politikou ke které přistoupily vlády a mezi tím, jakým způsobem toto vnímá veřejnost. A já si myslím, že ta zpráva, která se soustředuje na čtyři velké oblasti, opravdu přináší nové věci. A chtěl bych opravdu znovu zdůraznit, že zprávu podporujeme. Rovněž sdílím názor pana zpravodaje, totiž, že vojenské řešení možné není. To ovšem znamená rovněž i to, že si EU musí rozmyslet, jakým způsobem může přispět k tomu, aby podpořila občanskou společnost a aby nalezla nevojenské řešení vnitrostátních, velice hluboko zakořeněných, komplikovaných problémů v Afghánistánu. Rovněž sdílím i ten názor, že je velice důležité, abychom eh, přemýšleli o nové výstavbě lokálních eh, struktur i o novém budování soudního systému. Kolegové poukázali na to, že například eh, nyní hovoří s právníky v, přímo v Afghánistánu o tom, jakým způsobem je možné tam obnovit eh, občanskou společnost. A já si myslím, že bychom si měli rozmyslet, zda bychom to v našich podměňovacích návrzích neměli nějakým způsobem podpořit. Co se týče situace žen, tak já souhlasím s předřečníky v tom smyslu, že ta situace žen se nezlepšila. Existuje celá řada zpráv, která ukazuje, že situace žen je velice, velice ožehavá a problematická. A ještě jedna věc, která ve zprávě není příliš zdůrazněna, ale která je důležitá, zvláště když eh, pomýšlíme na koherenci naší politiky. To je otázka produkce energií. Nebylo by zde dobré, abychom měli jakýsi regionální přístup, který by se týkal produkce energie, tak aby lidé sami se podíleli na změně jejich životních poměrů. Tímto způsobem by určitě lidé v zemi měli lepší pochopení pro sociálně-ekonomický vývoj v zemi a proto, jakým způsobem je možné ho vylepšit. Chci říci, že volební odhady parlamentních voleb, tak jak je zveřejnil deník Financial Times do 29. mi připadají dobré. Proces demokra- stabilizace demokracie v Afghánistánu nestagnuje, naopak se zhoršuje. Dochází k volebním podvodům, to je důvodem pro to, že málo lidí se voleb účastní a proto je důležité, nejenom mít novou strategii, nadefinovat si novou strategii, to jistě, je jistě dobrá věc, ovšem potřebujeme také nevojenské prostředky, angažovanost Evropské unie, která bude upřímá k tomu, patří to, že se stáhnou vojenské jednotky tak, abychom mohli podpořit proces v Afghánistánu ve směnu mírového vývoje. Děkuji a nyní paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Já bych se všeho nejdříve chtěla poblahopřát eh, kolegovi Arlakimu k jeho zprávě a říct, eh, že souhlasím s jeho přístupem a snahou nazývat věci správnými jmény a tak, aby Eh, to bylo pochopitelné pro evropské občany. Devět let naší přítomnosti v Afghánistánu jasně ukázalo, že vojenské řešení neexistuje. Takže ve zprávě se velmi správně říká, že peníze, které v současné době jdou do vojenských operací, by měly jít eh, spíše na boj s chudobou v této zemi. Musíme ovšem uznat, že i my svým způsobem zodpovídáme za tu současnou situaci a nemůžeme tu zemi prostě ponechat jejímu osudu. Takže nadcházející stahování vojenských složek musí být postupné a vždy v rámci politického řešení pro Afghánistán, které bychom měli zajistit my. Ta zpráva, o které dnes mluvíme a pozměňovací návrhy, které byly předloženy obzvláště k odstavcům 32 a 33, jsou eh, výbornou možností jednat o tom politickém řešení, které se snažíme pro Afganistán najít. Toto řešení musí obsahovat konkrétní opatření a nejen nějaká obecná přání na vykořenění chudoby v Afganistánu. Musí už teď být jasné, že nemůžeme a nesmíme vyloučit žádnou politickou mocnost, která chce dosáhnout kompromisu a míru a možná, že e, bychom měli zajistit větší decentralizaci. Měli bychom se snažit o řešení, které e, zajistí účast občanské společnosti v Afghánistánu a všech marginalizovaných skupin na mírovém procesu. A měli e, bychom také dávat velký význam skupinám, které eh, hrají důležitou roli v současném povstání a které budou důležitou součástí jakéhokoliv budoucího politického řešení. Je třeba také zajistit gramotnost, protože to je nejlepší způsob, jak potom bojovat s korupcí na státní úrovni, kterou si všichni velmi dobře uvědomujeme. A také bychom se měli podívat eh, na širší situaci v zeměpisném kontextu a zjistit, eh, kterým oblastem by prospěla regionální spolupráce. Společně eh, se stínovým zpravodajem naší skupiny navrhujeme zdůraznit eh, iniciativy v oblasti hospodaření s vodou, což eh, by byla taková známka důvěry mezi Afghánistánem a jeho sousedy. Chceme připomenout eh, nedávné katastrofické záplavy v Pakistánu. Myslím si, že bychom se měli podívat na to, co se stane s afgánskými uprchlíky a pakistánskými uprchlíky, kteří utrpěli v záplavách a měli bychom se zamyslet nad celkovými politickými a strategickými dopady této věci. A na závěr bych chtěla připomenout, že já o sobě mohu jen souhlasit s těmi pozměňovacími návrhy, které eh, říkají, že nedávné volby byly velkým zklamáním přes snahu eh, mnoha mezinárodních skupin, aby je trošku zkrášlili. Pro nás byly takovým deja vu, eh, kde to šlo k násilnostem a to je situace, kterou Evropský parlament rozhodně nemůže přijímat a musí odsoudit. Děkuji. thank you very much. Now, Mr. Svoboda, Děkuji a nyní pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já tuto zprávu považuji za skutečnou inovaci a myslím si, že je velmi odvážná, protože opravdu ukazuje nové akcenty, ať již to bude nová strategie, či již nějaká stávající, která se rozvine dá. Na to je třeba možné pohlížet různým způsobem. Pokud to půjde směrem eh, k NATO, tak je to samozřejmě nová strategie. A musíme eh, samozřejmě si uvědomit, že po těch 8-9 letech když po té, co jsme tady tam začali, je asi docela důležité si uvědomit, eh, co je možné dosáhnout. Když se podívám na ty dva přístupy v Iráku a v Afghánistánu, tak musím říct, že to otřeslo naší vírou, že je možné vojensky zasáhnout, pořed vládu a že pak během několika let se celá věc vyřeší já si myslím, že to tak není, že prostě nemůžeme do světa vnášet pozitivní řešení pomocí vojenských akcí. Zejména v tom případě, když si již eh, na začátku neujasníme, jak přesně chceme postupovat po skončení vojenské akce. Tak eh, se to přesně projevilo v Iráku a projevuje se to i v Afghánistánu a Samozřejmě nemůžeme srovnávat právní základy intervence v Iráku s právními základy intervence v Afghánistánu, to jistě ne, ale přesto. Bezpečnost je problémem. Nyní se o tom hovoří v rámci rozhovoru s Talibánem, protože samozřejmě by tomu nemělo být tak, aby nakonec došlo k tomu, že se po deseti letech stáhneme a v Afghánistánu eh, bude ta samá situace jako předtím, než jsme přešli. Já jsem se snažil na to poukázal ve svém pozměňovací návrhu, že je důležité ujasnit si, s jakým Talibanem budeme hovořit. Existuje celá řada různých skupin a některé z nich sní o tom, že se jim podaří znovu nastolit moc, kterou měli v minulosti. A včetně toho, že, abych tak řekl, se chtějí stát znovu hostiteli teroristů. Takže to musíme, tomu musíme zabránit, protože to byl důvod naší intervence. Samozřejmě, přejeme si celou řadu věcí, jistě si přejeme, aby ženy již nemusely nosit burku, chceme, aby byla rovnost, právnost ve výchově dívek a chlapců, ale otázkou je, jak to chceme prosadit. Proto je důležité, že musíme být skromní v tom, co si budeme klát za skutečné cíle a tyto cíle potom ovšem se snažit skutečně prosadit. Nezbývá nám nic jiného, než hovořit s Talibanem. Karzaj samozřejmě bude určovat přesně s kým, ale je důležité hovořit tedy se skupinami, které jsou ochotné uplatňovat jisté zásady z demokracie a rovnoprávnosti. Jistě to nebude tatáž demokracie a tatáž rovnoprávnost žen a mužů, jakou máme u nás. Ale je třeba, aby došlo k zachování jakéhosi minima práv. Proto tedy nechci zde dodávat něco k tomu, co již řekli kolegové, ale chci říci toto naším ponaučením by mělo být to, že nesmíme vojensky zasahovat, aniž bychom neměli již od počátku civilní koncept. To je zásadní věc. Musíme již od začátku se mnohem lépe připravovat jako EU a to též platí pro NATO, abychom již od počátku přesně věděli, já nevím, zda opravdu došlo k tomu, že se lidé přesně poučili, že jsme se přesně poučili z Iráku a z Afghánistánu, že existuje nějaká analýza a závěry, jakým způsobem potom postupovat jinak ale myslím si, že naše zpráva obsahuje takovéto ponaučení, takovéto závěry. Nejde o to si říci, že již nikdy nesmí vojensky zasahovat. Důležité je si uvědomit, že již nikdy nesmíme vojensky zasahovat bez toho, aniž bychom měli jasnou civilní koncepci, co se stane po našem vojenském zásahu. Vždy se to jistě musí přistup, přizpůsobit situaci v konkrétní zemi, ta vždy bude rozdílná. Nikdy nesmí již dojít k tomu, že nezohledníme situaci v konkrétní zemi, protože přesně toto byla katastrofální chyba, ke které došlo. Chci říci, že zpráva je z mého pohledu dobrá a že by to měla mít základem pro naše úvahy v tom smyslu, jak chceme v budoucnosti v obdobných případech postupovat. Děkuji. Už nám zbývá jenom nějakých 15 minut, takže teď dám slovo panu Talerovi. Děkuji, pane předsedo, pokusím se to nepřetáhnout. Se že povedali stvari, s kterými se močno strinjam, kar mi omogoča, da nakrát... Řada kolegů eh, říkala, eh, že ty pozměňovací návrhy jsou dobré, takže já s tím souhlasím a díky tomu to také bude eh, stručné. Chtěl bych se připojit k ostatním, kteří složili poklonu panu Arlakovému. Myslím, že udělal eh, výborný kus práce, ale jak už říkali někteří kolegové také, je třeba, abychom uh, nepřestali pro stromy vidět les. Jedná se o strategii pro uh, tuto uh, zemi. Jde o to, jak pomoci politickému procesu v Afghánistánu, který musí umožnit Eh, konec eh, vojenské intervence v Afghánistánu. To je třeba. Dobrý politický proces se eh, zorganizuje následujícím způsobem. V Afghánistánu máme centralizovanou demokracii, Karzaj je věc, vůdce, a jak pan zpravodaj z EPP říká, to není v Afghánistánu tradice. Od roku 1830 až do, do dnes tohle nikdy nefungovalo. Afghánistán je bližší k eh, typu zprávy eh, decentralizovaná suverenita nebo smíšená suverenita například v mm, ve výběru daní a tak podobně, nebo ve vojenské jurisdikci centralizovaná naopak. Ale nebudu do toho zacházet. Podporuji části usnesení, kde Chceme investovat více do toho politického procesu, do procesu afgánského národního smíření. A souhlasím s panem Sorové a s dalšími v tom, že naše cíle jsou velmi jednoduché. Potřebujeme Afghánistán, který bude uh, odhodlán zbavit se al -Qaidi. Za druhé musíme bojovat s výrobou opia. A za třetí Musí tam být eh, nějaké minimum lidských práv podle eh, deklarací eh, OSN a tak podobně. Také bych rád navrhl, aby se toto usnesení zavrhlo, zaměřilo na nový politický proces, který povede tedy Afganistan tímto směrem, paní Majskever. Já budu mluvit bulharsky. Rád bych eh, poděkoval panu eh, Lakimu za jeho eh, přímočarou analýzu. Je pravda, že situaci musíme analyzovat tak, abychom mohli nabídnout nějaký nový přístup. Zatím ten přístup je takový obecný a myslím, že teď se musíme začít zaměřovat na podrobnosti a zamyslet se nad tím, co jsme udělali špatně. Myslím, že pan zpravodaj správně říká, že je třeba se zaměřit na spravedlnost, bezpečnost, eh, boj s výrobou opia a eh, na lidská práva. Také se domnívám, že je třeba do mírového procesu zapojit obyvatelstvo. Já pocházím z země, která nezaznamenala nebo neprožila si takovéhle problémy, ale přesto jsme měli u nás problémy s, s rozpadem státu svým způsobem. Takže vím, jak je eh, důležité vybudovat instituce, podpořit vzdělávání a vytvořit eh, pracovní příležitosti v malých a středních podnicích tak, abychom integrovali Eh, v lidi, abychom je dostali do práce, abychom je vyzdvihli z chudoby. A, a aby si odvykli z, eh, eh, od podpor, na podporu, nebo by si odvykli z té podpory od mezinárodního společenství. Také je třeba postavit se proti Talibánu. A, protože jedině tak eh, budeme schopni dosáhnout eh, skutečného mírového procesu. Já si tedy myslím, že ta zpráva je dobrým krokem při hledání nové, nového a, eh, přístupu a blahopřeji panu zpravodaj. A nyní pan Polter z DigiRelax za komisi. Děkuji, pane předsedo. Jenom v několika minutách bych řekl mm, za komisi, že my samozřejmě vítáme tu zprávu, protože je velmi upřímná a jedná se o vynikající analýzu řady problémů. A obezřetně se stavíme mm, a nechceme se uh, přitom uh, nechat chytit do debaty, jestli je to strategie nebo nový přístup. Myslíme si, že pro Afganistan už je dost strategií je tam národní rozvojová strategie, která má řešit chudobu, eh, eh, kterou podpořili všichni dárci. Potom eh, bezpečnost řeší ISAF, nad tím nemáme kontrolu. Už je tam protinarkotická strategie. A potom konference před začátkem léta přinesla přeorganizaci do určitých klastrů a dárci jsou e, pro, takže e, jde o to, aby e, dárci už prostě teď měli větší kontrolu nad tím, co se tam děje a není třeba zavádět nějakou novou strategii. Potom je třeba se podívat na to, v jaké realitě se pohybujeme, když hovoříme o nové strategii finančně. Komise přispěje nějakými dvěma miliony eur ročně celkem to je eh, eh, pětkrát méně než japonský přístup, tedy příspěvek. Pokud eh, složíte bilaterální příspěvky EU a příspěvek společenství, tak je to ještě méně než miliarda euro ročně, co stále méně než Japonsko a třikrát méně než Spojené státy. Takže když hovoříme o nových strategiích, tak si musíme uh, připomínat, eh, kolik peněz jsme schopni do tohoto investovat, protože komise eh, si nechává stanovit eh, své rozpočty ve členských státech a prochází to parlamentem také, tak pořád je tady bilaterální, ale pořád je tady ta bilaterální část, na kterou parlament nemá kontrolu. Takže co myslíme tou novou strategií a novým přístupem, to si pořád musíme připomínat. Potom k těm dalším věcem. My nejsme proti eh, některým těm předkládaným myšlenkám tady, ale domníváme se, že je třeba eh, lépe zmapovat, co už mezinárodní společenství v Afganistánu dělá. Zejména v posledních šesti měsících kdy nejenom na straně bezpečnosti, ale i na straně eh, rozvoje Afgánci se dostali do čela oproti mezinárodnímu společenství. Nejedná se jenom o stažení po Lisabonském samitu a následujících zasedáních NATO, ale jde i o trošku civilní stažení, že prostě ustoupíme do pozadí v tom, co tam děláme. Takže tak trochu eh, kritizujeme tu zprávu, že eh, eh, se nezabývá tím, co už v terénu se děje a co e, se za poslední e, rok tam upevnilo. Když už ale říkám tohle, tak také musím e, říkat, říci, že 100% souhlasím, co se, co se tady říká o pravech žen, o tom poklesu ve standardu lidských práv obecně a o špatné pozici mezinárodního společenství, které se snaží tedy zasáhnout v těchto věcech. A poslední věc, která, myslím, řádně ilustruje ty problémy, kterým čelíme, je, že eh, se teď hodně hovoří o eh, vládnutí na nižší než národní úrovni. Někteří tady hovořili o decentralizovaném státu eh, v Afganistánu. Ano, tak tomu opravdu vždycky bylo. Ale opět, už máme plány na školní těch afgánských úředníků na místní a regionální úrovni. Nicméně musíme působit prostřednictvím afgánských eh, institucí. protože je velice těžké, abychom posílali evropské školitele eh, do různých provincií po celé eh, zemi sami. Takže chci říct, že už existuje celá řada plánů v oblasti policie, eh, podna, tedy eh, to, toho místního vládnutí nebo eh, protinarkotické strategie. A nedokážeme si představit, kde by byla přidaná hodnota nové evropské strategie, vzhledem k, taky k těm penězům, které do toho dáváme oproti ostatním zemím a institucím. A také vzhledem už k té obrické, obrovské strategii, nebo k té obrovské struktuře dárcovských plánů. Máme tady afgánskou národní eh, strategii rozvoje, strategii eh, eh, školení policie, strategie, strategii pro soudnictví a samozřejmě ISAF, takže se musíme rozhodnout, jak tudy vpřed. A teď závěrem pan Arlaky. Just, uh, Jen pár připomínek tomu, co říkal pan Kasulidis a komise a další. Já si myslím, že to, jak tomu budeme říkat, to je skutečně otázka názvu té zprávy. Se říká nová strategie pro Afganistán, mohlo by se říct přístup, místo strategie, ale ono na tom zase až tak moc nezáleží. Myslím, že ten název měnit nemůžeme, ptal jsem se komise. A oni říkali, že to závisí na radě a na, předseda, na předsedech a tak dále, takže já myslím, že to je věc, nad kterou bychom se neměli až tolik pozastavovat. A souhlasím s tím, že ta zpráva odpovídá té filozofii strategie. Já jsem to udělala ještě před Mekristo. Jel jsem do Afganistánu, mluvil jsem s lidmi na místě a velmi mě překvapilo, že z 90% souhlasí s tím, co říkám. Protože ta strategie proti povstání, kterou eh, zavedl McChrystal, je velmi chytrá strategie, jak eh, vojenským spravodajstvím eh, zjistit, co chce dělat opozice. Začali u populace. Říkali, pokusíme se pochopit, proč jsme přišli o podporu populace. A dospěli k závěru, že kritika, způsob eh, eh, chování se v Afganistánu, který vedl k občanským obětím, byl tím hlavním důvodem. Souhlasíme s tím a McChrystal řekl, naším cílem teď je, aby eh, byly skutečně nulové ztráty civilistů. A já jsem ho slyšel na vlastní uši říkat, že tohle teď musí být jejich filozofií. Takže tohle mi vyhovuje nemám problém s takovými to pozměňovacími návrhy. A jen stručně k prohlášení komise. V Evropě se nemluví o výdajích EU. Podle mého názoru to, co Evropská unie a členské státy přispívají do Afganistánu, bohatě stačí. Nepotřebujeme další peníze. V žádném případě. Potřebujeme spíše racionalizovat způsob, jakým ty peníze utrácíme, protože skutečnost, že 80% těch peněz se nedostane k afgánskému lidu, je problém. Musíme ho brát vážně. Máme v Evropské unii 12 naší finanční podpory, která jde na konzultace. To je přece strašně moc. 5 a 6 jde oficiálně do bezpečnosti. To je taky strašně moc. Takže se velmi snadno dostanete eh, 35%, které nejsou vůbec určené Afgáncům. Jen to srovnejte s tím, co udělala Brazílie za stejnou dobu s tou pomocí Afgáncům. 24 milionů lidí v Brazílii díky e, takovéto podpoře ze strany Evropy a Spojených států se dostalo z chudoby byly to v podstatě stejné částky, jako které šly do Afganistánu, kdežto v Afganistánu je teď více chudých lidí než předtím. Takže my jenom žádáme racionalizaci. A chceme méně plítvat najít lepší systém fungování mezinárodní pomoci, možná lepší databáze. Někteří kolegové v pozměňovacích návrzích žádali také lepší podávání zpráv, lepší informace o tom, co Evropská unie vlastně dělá. Já jsem do toho strašně investovala. Je to nesnadné, protože ty kousky jsou všude. Musíme se naučit od Američanů. Oni mají systém podávání zpráv, eh, připojíte se na internet a do dvou hodin víte přesně, kam jdou které peníze a na co. A všechny relevantní dokumenty, které kritizují způsob, jakým eh, tu pomoc utrácí, ale najdete to, když to mě trvalo celá měsíce, než jsem se dostal k základním informacím. A to byly informace o tom, co dělá Evropská unie v Afganistánu, ale co dělají členské státy, to se v podstatě vůbec nedá zjistit. Já jsem se to pokusil v naší zemi zjistit, eh, co se děje s italskými penězi v Afganistánu. A to prostě bylo úplně nemožné, protože se to rozpouští do různých položek rozpočtu a je, a je to skoro 700 milionů euro ročně, které jdou na italskou misi v Afghánistánu. Vůbec se nerozlišuje mezi vojenskými náklady, civilními náklady. Musíme nějak změnit způsob, jakým to funguje. Protože evropští občané a parlament by měli vědět, jak jsou utráceny naše peníze. Jediné Jiná jistota, kterou máme, je, že po deseti letech není žádná strategie, jak eliminovat obchod s drogami v Afganistánu. Já jsem tam navštívil eh, ministerstvo a oni prostě nemohou vůbec nic udělat. Jsou naprosto neefektivní a skorumpovaní. To opravdu není partner, kterého bychom měli brát vážně. Já jsem navrhoval nějak nějaký nezávislý orgán, který by byl složen z Afgánců, ale kterému bychom poskytli technickou podporu. A který by se snažil v pěti letech zcela vyeliminovat pěstování máku s využíváním jiných plodin a jiných možností. Děkuji. Very much. My vám také velmi děkujeme máme pětiminutovou přestávku a potom přijde pan ministr. Já vám všem děkuji za vaši účast eh, na této důležité diskuzi. Well, welcome to this uh, joint meeting uh, together with... Takže budeme mít zasedání našeho výboru společně s výborem DV a také s delegací pro Jižní Asii a máme tu čest tu přivítat jeho excelenci, pana Mahduma Šáha Mahmuda Kurešího, ministra zahraničních věcí Pakistánu, který přijel se svou delegací. V jeho delegaci máme paní Hina Rabanikár, ministrině eh, pro finance a hospodářství, potom eh, je tady senátor a eh, velvyslanec, kteří tady sedí vedle mě. A chtěl bych vám připomenout, že jsme měli několik eh, takovýchto návštěv na vysoké úrovni během předchozího mandátu a že to vždy bylo velmi dobrou příležitostí pro výměnu názorů, protože tahle oblast je pro západní Evropu a Evropskou unii velmi zajímavá a nejen pro nás. Myslím si, že i vztah s Pakistánem je pro Evropskou unii důležitý. Já bych chtěla za všechny, kdo tu zastupují naše výbory, vyjádřit naši upřímnou soustrast pakistánskému lidu, který byl zasažen katastrofickými záplavami. Víme, že zítra se bude i dále diskutovat eh, o této otázce i mimo agendu, až budeme mluvit s paní Aštnovou, místo předsedkyní komise a vysokou představitelkou. A já jsem si jist, že vy se ve své prezentaci o těchto otázkách asi taky budete chtít zmínit. Každopádně eh, bych vám chtěl říci, eh, že nejdůležitější pro nás jsou politické otázky, vztahy s Indií, hlavně situace v Kašmíru, regionální stabilita obecně, obzvláště eh, role Pakistánu při mírovém jednání v Afghánistánu, boji proti extremistům a teroristům a samozřejmě situace v oblasti lidských práv. No a teď bych, vaše excelence, vám dal slovo, abyste mohl zahájit svým projevem toto společné zasedání a potom naši kolegové z výboru a také z delegací budou mít možnost vystoupit a potom eh, tady dáme kolo otázek a odpovědí. Jeho excelence byla tak laskavá, že nám řekla, že jeho čas je flexibilní, takže se budeme snažit brát v úvahu uh, náš čas. Máte slovo, vaše excelence. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Barančín Lambert, jako předsedkyně delegace pro východní Asii, pane předsedo rozvojového výboru, já bych rád začal tím, že vám poděkuji za příležitost se s vámi podělit o názor na některé ty věci, o kterých jste právě hovořili. Pan předseda říká, že poslední pákistánec, který tady byl, byl náš bývalý prezident. A dostal tady některé otázky na tělo. Takže tím, že eh, říkám, eh, že eh, jsem flexibilní, pokud je o čas, tak vám dávám příležitost klást spoustu takových trestních otázek i mě. Já bych chtěl říct něco k stanovisku Pakistánu k vztahu s Evropskou unii. Je to velice důležitý vztah hm, a my jej chceme rozvíjet. Evropská unie je důležitý obchodní partner Pákistánu a také v Evropě žije velká pákistánská diaspora. Takže máme v Evropě řadu zájmů a já tedy velice rád konstatuji, že Evropa také pozitivně reaguje ve vztazích s Pakistánem a že si eh, váží příspěvku Pakistánu v boji s extremismem a terorismem. A eh, výrazem toho jsou dva samity, které proběhly loni a letos. A my jsme velice rádi eh, za toto posílení vztahu také bych vám rád poděkoval co by eh, členům eh, výboru pro rozvoj a pro zahraniční vztahy za eh, výraz solidarity s pakistánským lidem. Zejména během těch bezpříkladných povodní, kterým jsme museli čelit, jak všichni víte. V naší zemi proběhly ničivé povodně, které postihly 20 milionů lidí. Miliony lidí byly vnitřně vysídleny a bylo třeba je zachránit a pomoci jim. Humanitární pomoc poskytnutá Evropskou unii a k tomu ještě koncenzus kterého bylo dosaženo na neformálním zasedání ministrů zahraničí a potom na Evropské eh, radě eh, o obchodních eh, koncesích pro hospodářskou stabilitu v Pakistánu. Jsou kroky, kterých si vysoce vážíme v Pakistánu. A to vydalo takový pozitivní signál pakistánskému lidu, který je vaším partnerem v boji s extremismem a terorismem. Řada vašich zemí mm, je zastoupena v našem regionu a samozřejmě má zájem na stabilitě e, regionu také. Jenom chvilinku bych si dovolil pohovořit o koncenzu Eh, který vytvořil demokraticky eh, zvolená vláda v Pakistánu, když jsme se dostali k moci před dvěma půl lety. Boj proti extremismu a terorismu eh, už se dostává prakticky do desátého roku. Pakistán byl spojencem NATO, Evropy i Spojených států v tomto boji s extremismem a terorismem. Naše jednotky byly zapojené do boje s tímto. Ale chyběl nám. Chybělo nám eh, to, aby se za to politicky někdo postavil. Abychom si dali rozpravu uvnitř parlamentu i mimo parlament. A my jsme eh, to provedli a došli jsme k tomu, že je třeba vzít ten boj za své. A, a eh, proto ty operace z posledního roku a půl jsou smysluplnější, orientovanější na výsledky a úspěšnější a to svět uznává. Eh, tento boj nás eh, stojí samozřejmě určitou ekonomickou, to má pro nás cenu ekonomickou. Samozřejmě máme tady povodně, to bylo před třema půl měsíci, ale Hospodářské dopady toho boje eh, jsou obrovské. Únik kapitálu, investic, lidé vzhledem k situaci nejsou ochotní cestovat eh, do eh, země na jednání s klienty. To je cena, kterou platíme. A také jsme zdědili zapeklitou hospodářskou situaci. Když jsme se dostali k vládě, všechny makroekonomické ukazatele eh, zdaleka nebyly tak stabilní, jak by měly být. Kromě toho eh, nás také postihla globální recese, která postihla i vás. Finanční eh, krize, nárůst cen ropy a tak dále. Takže naše hospodářské obtíže se znásobili s nástupem nové demokratické vlády. Přijeli jsme některé obtížné politické kroky, bolestivé politické kroky. Zvýšili jsme cla, eh, zrušili jsme dotace a díky tomu se nám podařilo eh, zastavit to zhoršování hospodářských ukazatelů. Podařilo se nám snížit inflaci i rozpočtový deficit, i obchodní deficit. A i počet lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby. Ale ty povodně nám opravdu nepomohly. Ten pokrok, který eh, jsme učinili, eh, tím byl víceméně vymazán. A musíme se tedy ještě vrátit eh, k té situaci před povodněmi a pak teprve se pohnout vpřed. Pokud jde o trh, tak eh, Pakistán eh, získal eh, díky systému GSP plus ekonomickou úlevu od Evropské unie. To pomohlo naší ekonomice, pomohlo to vývozu do EU a teď to došlo ke konci, protože to mělo jenom omezenou platnost a Najednou jsme svědky eh, zásadního propadu našeho vývozu do Evropské unie. A když vývoz do Evropské unie eh, se poklesne, tak nás to hodně eh, zraňuje, protože jste naším důležitým obchodním partnerem. Takže pokud nám chcete pomoct bojovat s extremismem a s terorismem, jednou z cest je umožnit Pakistánu, aby byl hospodářsky stabilní. Až budeme stabilní, tak budeme moci řešit eh, otázky chudoby. Když budeme um, hospodářsky stabilní, tak budeme moci i investovat do sektorů, které jsme zanedbávali v minulosti, jako je zdravotnictví a školství. A pokud řešíme extremismus, tak víme, že dlouhodobým řešením extremismu je vzdělávání. Musíme eh, zajistit eh, gramotnost, oblasti, které jsou chudé a negramotné, například Kašmír, to je základ pro eh, nábor extremistů. Takže tohle všechno bude mít dlouhodobý dopad na stabilizaci eh, situace, pokud jde o povstalce. Takže přístup k trhu by byl velice užitečný. já jsem velice rád, že se to v současné době eh, zvažuje. A jsem rád, že ministři zahraničí eh, také dospěli k tomu, že by to pozitivně ovlivnilo Pakistan. A také by to prohloubilo strategické zájmy v eh, Evropské unii v Pakistánu. Teď chvilku popíšu vnitřní vývoj v zemi. Od nástupu naší vlády k moci proběhla eh, řada politických iniciativ. Začněme volbami, které byly napadeny, ale na mezinárodní úrovni byly uznány, jako na národní úrovni, co by volby důvěryhodné a tak to bylo přijato. Takže vláda, se kterou jednáte, je demokraticky zvolená legitimní vláda oproti eh, vládě, se kterou jste jednali předtím. Přijali jsme, vzhledem k výzvám, které před sebou máme, politiku politického smíření. A proto řada nepřátel z minulosti v současné době pracuje jako koaliční partneři protože ty výzvy, které jsou, máme, jsou obrovské. A musíme spojovat své zdroje. Tak, abychom uh, se s nimi popasovali. Takže koaliční eh, vlády jsou nejenom v centru, ale i v správních jednotkách země. Když jsme nastoupili do uh, úřadu, tak byli u eh, moci právníci, nebo bylo takové hnutí právníků, eh, kteří chtěli eh, dostat zpět k moci soudce, které, kteři, které propustil předchozí režim. Nám se podařilo obnovit nezávislé soudnictví a v současné době v Pakistanu máme velmi nezávislé a životaschopné soudnictví. Potom naše vláda je první politická vláda, která prokazuje velkou trpělivost a umožňuje nezávislost elektronických i tiskových médií, protože my jako demokraté uznáváme, že to je nezbytný předpoklad pro existenci demokracie pokud věříte v demokratickou kulturu a hodnoty, tak potom nezávislé eh, prostředí a nezávislá média jsou na pořadu dne. To je hlavní požadavek. Tímto způsobem se také eh, řada marginalizovaných eh, skupin dostane ke slovu ve společnosti a média také tímto způsobem podporují transparentnost systému a podporuji to, aby lidé byli odpovědní za to, co dělají. Potom jsme provedli určité ústavní úpravy, zejména 17. dodatkem, který posunul tu rovnováhu. Předtím jsme nebyli ani parlamentní, ani prezidentský systém a teď na základě otevřené debaty. Potřebujeme eh, dvoutřetinovou eh, většinu eh, v parlamentu pro změnu ústavy. My jsme to neměli jako politická strana, takže proběhla velmi živá debata v parlamentu a ty ústavní dodatky byly schváleny, vlády byly schváleny jednomyslně, ne dvoutřetinovou většinou. A díky tomu jsme eh, zbavili ústavu eh, různých dodatků, eh, které tam do ní vnesly předchozí vojenské režimy. Potom další politický posun, k kterému došlo v Pakistánu, je, že nedošlo k, nebyl, nebyla žádná právní úprava sdílení zdrojů mezi centrem a provinciemi a vždycky jsme eh, pracovali ad hoc v posledních 19 letech. Teď díky tomu, že máme Národní finanční komisi, která je zastoupená v provinciích a ve vládě, jsme eh, vyjednali eh, nový systém pro rozdělování financí a to jsme vyjednali úspěšně. A v současné době už máme eh, sedmý národní finanční program, který jasně eh, stanoví, že tyto výnosy jdou do centra a tyto výnosy jdou do provincií. Takže toto je další eh, významný politický posun, ke kterému došlo v zemi. Když ale tohle říkám, tak bych měl zmínit, že jsme vytvořili nové fórum, kterému se říká eh, Demokratická obrana Pakistánu. Zítra eh, budeme mít ministerské eh, zasedání. Proč jsme ho vytvořili? Šlo o to, abychom vytvořili síť partnerských vztahů s demokratickými zeměmi po Evropě, po celém světě, které vyznávají demokratické hodnoty abychom na tomto fóru mohli eh, chápat eh, ty jednotlivé problémy, tak abychom eh, si mohli tedy sednout s jednotlivými partnery, abychom zjistili, a abychom zajistili také zajímavé debatní fórum. Například u nás máme velký energetický deficit a na tomto fóru eh, jsme mohli eh, vytvořit určitý nový přístup eh, k energetice, který toto fórum schválilo. Potom jsme tam projednávali celou řadu dalších věcí, nemusím zacházet do podrobností, ale vytvořili jsme diplomatický prostor pro tu zemi a to si myslím, že je velice užitečné. Teď k otázkám, které, na které jste poukázal, pane předsedo. Otázkám našich vztahů s Indií. Pakistan a Indie mají nevyřešené otázky už od roku 1947, od eh, doby našeho vzniku. Docházelo eh, mezi námi ke střetu a také jsme několikrát byli ve válce. Ale tato eh, demokraticky zvolená vláda zastává názor, že se musíme naučit navzájem eh, spolužít jako dobrý sousedé. A obě strany se budou muset eh, snažit normalizovat své vztahy. Nejsou, eh, jsou tady otázky, které nemůžeme kopnout pod koberec, ale musíme se dohodnout na mechanismu řešení těchto problémů. A nejlepší eh, mechanismus řešení je mírové vyjednávání. Jedině tak eh, se dostaneme vpřed. Takto mm, se naši dva premiéři dohodli a eh, dva ministři zahraničí tedy takto dostali úkol překročit ty vzájemné deficity, vytvářet konsenzus a postupně se posouvat v nevyřešených otázkách. Eh, vedeme eh, vyjednávání, eh, debaty, tam byly přerušeny na nějakou dobu, ale obě dvě strany se dohodly. Indický minister zahraničí se, byl tady v Pakistánu v červenci. Já jsem byl pozván do Indie na návštěvu. Na návštěvu Delhi a těším se na to. Dali jsme dohromady užitečný balíček. A ten se eh, dívá vpřed. A já si myslím, že na obou stranách si stále více uvědomujeme, že eh, je třeba normalizace, stabilizace a míru v regionu. Eh, samozřejmě otázkou je Kaš- Kašmír, jako vždy v poslední době. V mezinárodních médiích se hovoří o určitých, eh, určitým porušování lidských práv v této oblasti. Nicméně eh, pozitivní věc tentokrát je, Pakistán samozřejmě může tvrdit něco, ale mm, mezinárodní eh, Eh, mínění, mínění inteligence eh, akademiků a obecně lidu jde v tom eh, směru, že ten neklid pochází právě z této oblasti, že tam není vnášen znížku. Oni prostě už to neházejí na Pákistán, jako to bývalo. Oni obvinili nás, my jsme obvinili je a tak dále. Teď se obě dvě strany eh, shodnou a uvědomují si, co se děje tedy v terénu a jsou ochotné si navzájem pomoci. Takže toto je eh, výzva. Jsou tady velké obavy. My bychom chtěli, aby kašměrští vůdci byli eh, zapojeni do těch debat, tak aby se ty věci řešily míru, milovně a politicky. Problém je, eh, často politické povahy a premiér Maul Singh řekl, že to je politický problém, který si vyžaduje politické řešení. Pakistán samozřejmě bude velice eh, rád, že se ta situace zlepší v okupovaném Kašmíru. K Afganistánu. Když se naše vláda dostala do eh, eh, úřadu, tak vztahy s Afganistánem byly velice zapnuté. V současné době myslím, že všichni uznávají, že vztahy s Afghánistánem se zásadně zlepšily. Už eh, na sebe neukazujeme, už se neobvinujeme. Tím způsobem se spolu mluvíme, víc než kdykoliv dřív, na politické úrovni, na úrovni zpravodajství, vojenské úrovni. Máme větší výměny delegací, parlamentních delegací. Právě jsme eh, podepsali novou přechodnou dohodu s Afghánistánem. Podepsali jsme eh, nové uspořádání bilaterální, eh, které se týká jiných otázek než terorismu. Chceme položit základ budoucích tedy vztahů s Afghánistánem do budoucna, nějaké konstrukce budoucích vztahů. Podporujeme veškeré mezinárodní snahy o mír v v A také na příslušném summitu Afghánistán i Pakistán podpořili tu černou strategii, kterou jsme přijali po debatě se spojenci. Také probíhají určité projekty a myslíme si, že ty eh, zlepší konektivitu v, Afganist- v pa- Afganistánu a Pakistánu. Eh, přemýšlíme o vylepšení železničních a silničních spojení do Afganistánu a také jsme navrhli pomoci s procesem smíření. Samozřejmě to musí být eh, Eh, snaha primárně Afganistánu, ale my jsme ochotni mu pomoci. Protože došlo ke kvalitativní proměně Pakistánu v současné době, si uvědomujeme, že eh, v Pakistánu nebude mír a stabilita, pokud nebude v Afganistánu mír a stabilita. Takže naše eh, zájmy jsou vzájemně propojené. A to vedlo k určité změně přemýšlení lépe spolupracujeme, lépe se eh, chápeme. Vy jste hovořil o boji s extremismem a terorismem. Ano. Nám se úspěšně daří obracet veřejné mínění v Pakistánu proti extremismu a terorismu. Občanská společnost a snad kromě několika extremistických politických stran, prostě e, obecný konsenzus je proti extremismu a terorismu. A tam došlo v řadě ohledů k posunu. Pokud je o lidská práva, tak my jsme e, demokratická vláda. Musíme e, pořádat volby a teď máme nezávislá média, svobodná média, nezávislý soudní systém. Na současné době je u moci strana, kterou vedl, vedla žena. Velice umě. Benazir Butová. Na základě toho můžete pochopit, že v současné době jsou eh, u moci eh, lidé progresivní, demokratičtí, kteří eh, uznávají pozici žen ve společnosti a řeší otázku lidských práv. A my jsme se teď dohodli tedy eh, souhlasíme se všemi 27 mezinárodními umluvami o lidských právech, které, které jsou tak důležité v, pro Evropskou unii, takže myslím si, že i v eh, tomto ohledu došlo k posunu. Závěrem bych tedy řekl, že před sebou máme jistě výzvy a obtíže. Neříkám, že všechno jsme vyřešili. Vůbec ne. Ještě to musíme udělat hodně ale začali jsme se eh, posouvat vpřed ve všech těch oblastech, které zajímá i Evropskou unii, i Pakistán. Takže dnes pokládáme eh, základ dlouhodobému strategickému partnerství s Evropskou unii, která si myslíme, eh, že je velice důležitá pro Pakistán. Děkuji. Um. I would uh, ask... Děkuji. Teď bych dal slovo paní Lambert, aby si vzala slovo a potom pan Deva. A všichni ostatní potom. Paní Lambert, prosím. Já vám velmi děkuji, pane ministře zahraničí, za plné vysvětlení situace v Pakistánu a co se teď děje u příležitosti demokratických voleb vlády a parlamentu. Jak tady říkal náš předseda, my všichni vyjadřujeme upřímnou soustrast pakistánskému lidu, také kvůli neustále pokračujícím problémům, které byly zapříčiněny záplavami. Jen pár otázek, co se týká mezinárodní podpory pro rekonstrukci po záplavách. Tak já vím, že jedna z věcí, o kterých jsem mluvilo, byla právě transparentnost a vystupovatelnost peněz, které jsou teď do Pákistánu zasílány. Tak eh, nevím, jestli byste nám nemohl říct pár slov o tom, jak je tohle organizováno. A potom, z hlediska parlamentu, Zdá se, že v Pakistánu bylo veřejné mínění značně znepokojeno tím, že ty demokraticky zvolené orgány nebyly vůbec viditelné, jako, jako by tam ani nebyly v době, kdy došlo k záplavám. A mě by zajímalo, co si myslíte o tom, jak toto ovlivnilo způsob, jakým teď, publik, jakým teď veřejnost vnímá vládu a parlament? A za třetí, to se týká rozvoje obecně, k jakému pokroku došlo v oblasti místní samozprávy, protože nás samozřejmě velmi zajímá, co se děje na národní úrovni, ale také by nás zajímalo, co se děje na nižších úrovních a v terénu, protože právě od tamtud bude pocházet ten nový ekonomický růst při obnově, vzdělávací systémy a tak dále. Takže jaké návrhy, jaká je situace v této oblasti? Děkuji, pan Deva. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, pane Kureši. Výbor pro rozvoj eh, vám také přeje upřímnou soustrast Eh, z tragédií, eh, ke které došlo ve vaší zemi. Myslím, že tam byl milion eh, osob, které se odstly ve velkých potížích, stovky tisíc zemřely, 21 milionů muselo být vysídleno. Evropská unie přispěla 400 miliony euro, výbor asi 150 milionů euro, nebo komise tady, pro humanitární pomoc. Je to věc, o které ještě pořád jednáme a Karel de Hucht minulý týden oznámil 900 milionů euro jakožto obchodní nástroj, který umožní vašim výrobkům eh, být dováženy do Evropy bez eh, cla s výjimkou eh, určitých látek jako lnu, ale jinak budete moci využít tohoto nástroje, abyste se dostali ze současných potíží. Jak víte, já jsem ze Sri Lanky a když tam bylo tsunami, tak já jsem byl v osmém patře na balkóně a všechno jsem to viděl. A mělo to velký dopad na můj život. A jsem si jist, že to, co jste zažili teď vy, mělo zase velký dopad na váš život. Nicméně jsem nedávno zjistil jednu věc, které velmi lituji a nedokážu na to odpovědět, je, že když tsunami zasáhlo Sri Lanku v Indonésii, tak eh, obyčejní lidé v Evropě dali asi 4 miliardy dolarů a 5 miliard eh, do Indonésie. A to byly obyčejní lidé. Nebyly to evropské instituce, byly to skutečně obyčejní lidé kteří dali tyto peníze, aby pomohli lidem na Sri Lance a v Indonésii. A když to srovnáte, já nevím, jestli to je skutečně legitimní srovnání, ale tsunami na Sri Lance vysídlilo 600 tisíc lidí a 30 tisíc lidí zemřelo. Ve vašem případě jsou to mnohem větší čísla. Jsou to miliony. Ale globální reakce na tuto strašnou událost v Pakistánu byla méně zviditelněna. Lidé v Evropě se toho neujali tak, jako se ujali Sri Lanky a Indonésie. Vy budete potřebovat miliardy euro a dolarů, aby se země dostala tam, kde byla ale přesto jste nezískali ten soucit, který eh, v lidech tady vyvolávají jiné tragédie. A já si myslím, že byste se měli podívat na to, jak zaangažovat eh, Evropany, kteří jsou velmi laskaví ve skutečnosti. Já mám v Británii 8 milionů voličů v našem obvodu a tehdy ty sbírky peněz byly obrovské, skutečně obrovské. Eh, divadla mě zvali, já jsem tam přišel a promluvil jsem a dostali jsme třeba 50 tisíc eh, lir, liber eh, za jediný večer mm, na humanitární pomoc a vám se nějak nepodařilo zmobilizovat lidi v Evropě a nemohou vám vždy pomáhat instituce. Takže já vás jenom chci jak si požádat, abyste začali s kampaní, která by opravdu dosáhla toho, že by Evropané pocítili soucit a začali vám pomáhat s obnovou. A za druhé, a zase, já jsem se narodil na Sýlance, která prošla v posledních letech úplným peklem je tam také teroristická skupina. A přijde mi paradoxní, že e, jsme tady v Evropském parlamentu. E, v minulém století se Evropané zabíjeli hromadně v světových válkách a teď tady sedí společně, pracují společně, sdílí e, svoji suverenitu, přijímají společná rozhodnutí. Tento parlament iniciuje zhruba 80 legislativy, která má potom dopad na naše voliče v Sussexu, v Surrey, v Hampshireu. Někteří z nás možná z toho nemají moc velkou radost, ale taková je prostě skutečnost. Tak to je. A jsme tady v podstatě po stejné době, jako od, nesá, od nezávislosti Pakistánu, Indie a Sri Lanky. A Evropané se dokázali sejít a začít spolupracovat v míru. A přitom v Indii a na celém subkontinentu se pořád mluví o tom, co se stalo v roce 1947, 48. Na Sri Lance se pořád mluví o křivdách, které se staly tak dávno, ať přece se už musíme posunout dopředu. Celý svět se posunul dopředu. A my se prostě neposouváme dopředu v našem regionu. A Evropané nám, myslím, mohou být vzorem k tomu, jak dosáhnout trvajícího míru. Děkuji. Very much. Děkuji vám. Já myslím, že víte, že byste měl mít možnost teď zareagovat. A potom tady máme několik dalších kolegů, kteří se přihlásili a kteří vám budou chtít položit otázky. Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tedy s vámi, madam. Vy jste mluvila o té otázce transparentnosti při využívání podpory pro pakistánský lid. Ano, my si tuto nutnost uvědomujeme a přijali jsme náležitá opatření. Dovolte mi vám sdělit, že po diskuzi a konzultacích s lidmi ve vašich vládách máme teď zvláštní radu v terénu, která eh, vykonává dozor nad těmito finančními prostředky. Je tam 15 členů, jsou to většinou um, soudci v důchodu nebo vysocí státní úředníci v důchodu a respektovaní členové občanské společnosti. A tento orgán bude dohlížet na využívání těch peněz, které nám byly věnovány, abychom získali důvěru celého světa a také Pakistánců, kteří nám také hodně pomáhají, aby věděli, že ty peníze, které nám dávají, budou utraceny správně. Budou využity správně a mohu vás ujistit, že máme mechanismy, eh, které tuto otázku ošetří. Vůbec si nemusíte dělat starost. K otázce demokratických institucí které nebyly dostatečně viditelné, když nás záplavy zasáhly. Zase, tohle nebylo řečeno v médiích, ale mohu vás ujistit, že ti, kdo navštívili naší zemi, a mluvím o mezinárodních e, misích, o mezinárodních e, nevládních organizacích, nemají tento pocit, protože viděli, jak zprávy provincií a národní nevládní organizace, ale také členové parlamentu, jak chodí do terénu a jak eh, jednají s lidmi. Já jsem poslanec. Když chci, aby mě zvolili, tak musím mít mezi své voliče. A když jim nepomůžu v této chvíli, kdy to potřebují, tak eh, tím si nepomůžu, že? Takže myslím, že tato představa, tento dojem, že demokratické instituce Pakistánu se neangažovaly, že nebyly viditelné, prostě není správná. Na začátku situace, ano, tam to chvíli trvalo. Museli začít jednat instituce, které měly tu schopnost eh, evakuovat a tak dále. A kdo tohle dokáže? To se vždy dělá na mezinárodní úrovni. Státní instituce, vojenské jednotky, většinou vojenské jednotky pomáhají při evakuaci. Ovšem, to vše bylo vedeno demokraticky zvolenou vládou. Odvedli velmi dobrou práci, my to uznáváme, ale za nimi stála naše vláda. A když teď mluvíme o pomoci a o včasné obnově, tak kdo tam pracuje? A naši partneři z provincií, obyčejní úředníci, státní úředníci, kteří registrují, eh, kteří pomáhají lidem ze Světové banky a z Banky pro azijský rozvoj. Takže mohu vás uklidnit, že ta občanská složka vlády se účastní záchranných a rekonstrukčních operací úplně stejně. A třetí věc, o které jste mluvila, byla ta místní samozpráva si uvědomujeme důležitost těchto institucí. Já jsem ostatně jejich produktem. Já jsem začal také v místní samozprávě. Nejdřív jsem byl nazimem v našem obvodu, vlastně něco jako starosta eh, v rámci toho devolučního plánu. Takže já vím, jak důležité je delegovat pravomoci. A to je věc, která se v Pakistánu děje. Poslední vláda zaujala v této věci několik velmi důležitých opatření a kroků. To musíme uznat. Ale jejich delegace pravomocí, jejich devoluce se omezovala jen na devoluci pravomocí z provinční do místní samozprávy. Ale naše vláda má pocit, že musíme jít ještě dál. Takže teď jsme skrze 18. dodatek eh, ústavy delegovali ještě více pravomocí eh, z centra do provincií a z provincií na místní samozprávu. A to se týká jak administrativních, tak finančních záležitostí. teď děláme velké změny. Je to hlavně otázka provincií, takže jejich zákonodárci k tomu předkládají návrhy a teď je chtěli žádat o volby. Začaly ale záplavy a já si myslím, že eh, hned po záplavách to nebude možné. Několik si uvědomujeme, jak je to důležité. A myslím, že v budoucnosti to takhle bude. My jim přiznáme jejich důležitost. Já myslím, že dějiny eh, indického subkontinentu jsou plné takovýchto situací. A teď k otázkám, o kterých jste mluvil vy, pane Devo. Nejdřív bych chtěl vysvětlit, že my jsme neměli stovky tisíc eh, mrtvých při záplavách. V roce 2005, když bylo zemětřesení, tak ano, tam jsme měli přes 80 tisíc umrtí, ale naštěstí v záplavách to nebylo tolik. Eh, zemřelo zhruba 1700 lidí. Mnohem větší jsou ekonomické ztráty. A to je oproti tomu zemětřesení z roku 2005. A pak vy jste také řekl, a my jsme velmi vděční Evropské unii, že nám chce poskytnout eh, různé úlevy v oblasti obchodu. Ty ještě musí být tedy vyjednány tady v parlamentu, potom je musíme obhájit v Ženevě, ve VTO a budeme potřebovat neustálou podporu Evropy, jak v rámci VTO, tak tady v parlamentu, protože podle nové Lisabonské smlouvy k tomu parlament bude mít co říct a my bychom chtěli, abyste vás podpořili. Ale ten balíček ve skutečnosti není 900 milionů euro. Podle předsedy Mezinárodního výboru pro obchod bude ten balíček 100 tisíc milionů a ne 900. A k tomu, co jste říkal o té globální reakci eh, na naše záplavy, že nebyla příliš výrazná. Víte, mě to na začátku také dělalo trochu starost. Očekal jsem si, jak to, že mezinárodní komunita tolik nereaguje. A pak jsem si uvědomil a rozvěděl jsem se od lidí, kteří měli s tímto zkušenosti, že reakce na zemětřesení nebo na tsunami jsou trošku odlišné než na záplavy, protože ty původní oběti, ty první oběti hned na začátku nejsou tak vysoké. Takže vás to tolik nezasáhne. Prostě ty ztráty nejsou nebo nevypadají tak velké. Takže první reakce byla ano, jsou povodně, ale povodně konec konců to je věc, ke které dochází často. Ale potom časem, když se pokrytí té události dostalo do evropské televize a do Spojených států a dalších částí světa, tak si lidé uvědomili, že to nejsou jen obyčejné záplavy, že to jsou zcela bezprecedentní záplavy. A od té chvíle vidíte, že mezinárodní podpora a pomoc stoupá. Také vidíte, že podpora v rámci Evropské unie začíná stoupat. A doufejme, že zítra dojde k dalším diskuzím o tom, jak využít této podpory, abychom se pustili do další fáze rekonstrukce. Pak ještě pár dalších faktorů, které je třeba pochopit. Nesmíte zapomínat, že v tomto roce došlo ke čtyřem velkým katastrofám. Takže mezinárodní pozornost eh, byla trošku roztříštěna. Měli jsme velkou katastrofu na Haiti. K tomu přispěl celý svět hodně k pomoci. K pomoci na Haiti, takže já myslím, že přesto, že proběhlo několik katastrof, Přesto, že ekonomická situace ve Spojených státech a v Evropě není moc dobrá, ta úroveň podpory, která se nám dostala, je skutečně značná a jsme za ně velmi vděční. A na závěr těm veřejným příspěvkům. Já uznávám, že bychom asi měli vést větší kampaň, měli bychom se snažit eh, provádět více osvětových kampaní, ale zase máme tady i dobré příklady, například v Německu. Příspěvky obyčejných německých občanů na pomoc po záplavách. Kancelářka sama osobně šla kvůli tomu na 20 minut do televize. A obyčejní němečtí občané přispěli částkou přes 218 milionů dolarů. Vy jste mluvil o Velké Británii, předpokládám tedy, eh, že tady zastupujete voliče ve Velké Británii. My jsme dostali skrze různé fondy a charitativní organizace z Británie přes 65 milionů liber. A ještě to pokračuje. 16. bude další taková ta sbírka v Londýně. Přijde tam také hodně členů diaspory. Potom také Saudská Arábie, Kuwait a další. Pakistánská komunita v Evropě je také velice velkoryso přispěla, takže samozřejmě, že bychom uvítali více, ale jsme velmi vděční za to, čeho se nám dostalo a bude to třeba, hodláme provádět další kampaně. A teď bych ještě chtěl připomenout dvě důležité věci, které udělal Pakistán společně tady s mezinárodní pomocí, která přispěla k velkému zviditelnění. Jednak 19. srpna jsem byl na OSN, kde jsem mluvil na zvláštním zasedání, které bylo svoláno právě kvůli záplavám v Pakistánu. Ta úroveň účasti a solidarity byla skutečně velmi vysoká. A za druhé, 19. září jsme měli další výzvu OSN na 2 miliony miliard pro Pakistán. A chtěla bych vám říci, že v té první výzvě generálního tajemníka se 90% z těch závazků skutečně potom proplatilo a myslím si, že v takovýchto podmínkách to vůbec není snadné. Takže skutečnost, že k tomu došlo, jasně ukazuje, že to lidi zajímá. A pokračuje to dál. Já s vámi souhlasím, musíme se poučit z té evropské zkušenosti. Evropa je takovým vzorem pro mnoho regionů. ASEAN se ubírá tímto směrem, také se snaží vytvořit nějaké společenství, jako vy v Evropě. A v Jižní Asii se z toho musíme prostě poučit. A proto je tak důležité, aby v rámci Jižní Asie Evropané podporovali a pomáhali demokratickým institucím. Protože politici a demokraté se snaží dohodnout a ne Já si myslím, že SARC je důležité forum a souhlasím s vámi, že nebylo úplně plně využito. A na posledním zasedání, které proběhlo v Butánu, jsme mluvili o tom, jak to forum vylepšit, aby lépe fungovalo. Takže si to uvědomujeme. A jestli to bude nějakou dobu trvat, ale doženeme vás. Děkuji a nyní bychom měli požádat eh, pana Lakyho, který je naším zpravodajem pro Afghánistán. My jsme zrovna probírali pozměňovací návrhy, aby nám k tomu něco řekl. Tak máte slovo. Děkuji, jenom velice stručně. Vážený pane ministře. Jednu věc k regionálnímu řešení problému a druhou eh, k narkotikům v Afghánistánu. V současné době je celá řada zemí eh, zapojena jejich 47 do eh, vojenského řešení a eh, obvinují některé z nich Pakistan z toho, že zasahuje v Afghánistánu. Je to tak trochu paradoxní. Mě to eh, vždycky zaráží. Ty stížnosti, že Pakistan zasahuje do země, se kterou má 2000 kilometrové hranice se kterou mají společnou kulturu, lid, jazyk. Jak to vypadá s zasahováním regionálních mocností do Pakistánu v úvodovkách? I co si Pakistán myslí, že je eh, regionálním řešením Afghánistánu nebo afgánských problémů? Jak by to mohlo vypadat? A druhá otázka. Co si myslíte o výrobě eh, narkotik v Afganistánu? Pakistán je i spolu s Iránem jedním z nejvě- jednou z největších obětí v regionální oblasti tedy. Zatímco uh, mezinárodní společenství, nebo vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství uh, selhalo se svými uh, pokusy. Děkuji, a nyní paní Boskubor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za úvodní slovo. Bylo to velice zajímavé. Mám dva dotazy, ale předtím bych předznamenala, že všichni v parlamentu jsme sledovali eh, s velkými obavami situaci eh, kolem pakistánských povodní. A také před několika týdny eh, jsme s velkým zájmem jednali o readmisní dohodě, vzhledem k tomu, co se děje v Pakistánu v povodních si říká, budou se lidi teď posílat zpátky do Pákistánu, když v té zemi samotné jsou obrovské problémy s vysídlenci. A potom je tady otázka eh, smluv eh, kolem lidských práv eh, u ženevské umluvy pro uprchlících, kterou Pákistán nepodepsal. A vy jste říkal v úvodu něco jako, že jsme že dnes Souhlasíme se všemi mezinárodními úmluvami o lidských právech. Myslíte tedy, že už jste to podepsali? Podepsali jste uh, ženevskou úmluvu uh, o uprchlících, nebo to plánujete? Takže to je moje první otázka. Druhá otázka. Hovořil jste o řadě důležitých věcí. Je tam chyběla jedna důležitá věc, a sice situace žen v Pakistánu. Hovořil jste o boji s eh, chudobou, ale vzdělávání žen je jednou z důležitých součástí boje proti chudobě. Když vzděláte eh, jednu ženu, vzděláte celou eh, rodinu a to pozvedne, celou obec. Potom je tady otázka násilí na ženách. To je velký problém nejen v Pakistánu. Takže mohl byste pohovořit trochu více o stávající situaci a o plánech vlády na zlepšení situace žen. Děkuji. Děkuji. Paní Komeš. Děkuji. Pane ministře, vy se vyjadřujete nesmírně diplomaticky. A já jsem také vzdělání diplomatka. Já teď už jsem politička. Takže si můžu dovolit eh, říkat věci na rovinu. Já myslím, že v Evropě máme velké dilema, nejenom ohledně Pakistánu. Nebo nejenom v Evropě ohledně Pakistánu. Ano, eh, my eh, chceme se angažovat a pomáhat Pakistánu, ale také jsme svědkem toho, svědky toho, že Pakistán má strašný problém jako pomoci sám. Já si myslím, že to je eh, tou demokratickou povahou řízení státu. My tam vidíme něco, co je jmenovitě demokratického, ale je to skutečně demokratické. Tady eh, se obáváme toho, že ti, kteří jsou eh, voleni, nejsou, to, to nemají pod kontrolou. Pod kontrolou to má vojenské spravodajství. A proto jsme svědky tolika problémů. Já jsem první člověk, který souhlasí s tím, že Kašmír je mezinárodní otázka a vyžaduje si zahraniční intervenci, respektive zapojení. Nicméně Pakistán nepomáhá tomuto zapojení zahraničí. Zvěnám vzhledem k tomu, jakou eh, roli eh, hrají ti, kteří podporují terorismus vůči Indii. Já samozřejmě skládám velké naděje v demokratický dialog s Indií. Nic nejde. To nelze eh, zachovat pokud eh, teroristické útoky proti Indii, jako ten Bombay, budou pokračovat. A to tež eh, se týká Afganistánu. To, co se děje kolem hranic, to je špatné. A vidíme, že tady máme, že, že ta otázka s Indií je problematická. Samozřejmě, Pakistan se do toho nějak vkládá a může to být pozitivně i negativně, ale častěji je to negativně. Já jsem byla svědkem takového to vkládání se, a to v letech 97-8, když pakistánský velvyslanec v OSN sebou eh, vodil eh, zástupce Talibánu, aby eh, seděl v aby loboval diplomaty a zastupoval tam Afghánistán. Já si pořád myslím, že tam eh, pod kontrolou tu situaci má ISI. Indicko-pakistánský konflikt je pravděpodobně ten nejnebezpečnější pro světovou bezpečnost, nejenom pro Indii a Pakistán protože hovoříme o dvou jaderných možnost, eh, mocnostech, které nepodepsaly smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Jak vy se k tomu teď jako Pakistán stavíte? Vzhledem k té poslední revizní konferenci, eh, kde prezident Obama vystoupil o světě bez jaderných zbraní a mm, ve prospěch posílení smlouvy o nešíření. podporuji to, co eh, říkala kolegyně Emin Boskur ohledně úlohy vzdělávání eh, žen. Demokratická společnost musí vzdělávat ženy. To je jediný způsob, jak bojovat s chudobou. V Pakistánu jsou obrovské problémy. Vraždy ze cti, eh, násilí na ženách. A co s tím děláte? Také to souvisí s problémy práce dětí. A samozřejmě to ještě přijde, když se bude víc vyvážet z Afghánistánu. Ono to spočívá v lidských právech a také ve spravedlivé hospodářské soutěži. K lidským právům eh, bych se chtěla zeptat na následující. Já jsem tady nemohla být eh, na debatu o Afghánistánu, protože jsme měli zrovně, eh, zrovna zasedání k boji proti trestu smrti. A já jsem se dověděla právě, že Pakistán má 7,5 tisíc lidí odsouzených k smrti, i když nepopravuje. Každopádně to je největší počet na světě. A když parlament, eh, tedy Pakistán v současné době nepopravuje, tak je pravda, že je obrovský problém, aby právníci eh, vůbec našli ty odsouzené k smrti. A potom řada lidí, eh, které mají, kteří mají eh, i evropské, evropskou státní příslušnost, eh, je mezi nimi. A Afghánistán má velice schopné soudnictví. Takže jak může demokratická vláda v Pakistánu změnit a eh, řešení tohoto velmi vážného problému? Dobrá, děkuji. Pan ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Začnu eh, s Jusufem. Hovořili jste o Afganistánu a o tom, eh, co jste slyšeli o zasahování Pakistánu v Afganistánu. A když říkáte o zasahování, tak předpokládám, eh, že myslíte negativní zasahování. Já se s vámi podělím o to, že takhle to možná eh, bylo v minulosti, ale eh, teď se ta skutečnost zásadně změnila. V současné době, a neptejte se mě, neptejte se eh, zahraničí, ministra zahraničí Afganistánu a afgánského prezidenta, tamních poslanců. A já si myslím, jsem si jistý, že oni to budou teď vnímat jinak. A sice, že Pakistán a Afghánistán mají jiné vztahy, založené na důvěře vzájemné. A teď eh, a ta, ta, ta narůstá. To je zásadní obrat oproti minulým eh, letům. Ano, máme 2600 km společných hranic v obtížném terénu. Velice těžko se ty eh, hranice spravují. Ale od vzniku těch eh, zemí jsme nikdy neměli tolik eh, vojáků na zprávu těch hranic. Mám jich 150 tisíc. V současné době máme více než tisíc kontrolních bodů jenom tak, abychom zlepšili zprávu hranic. Máme eh, tripartitní eh, komisi ISAFu, pakistánských sil a afgánských sil, které koordinují pohraniční záležitosti. Dohodli jsme se na eh, třech střediscích pro zprávu hranic, které jsou obsazené personálně společně. Potom tady máme biometrické systémy a další věci. Rád vám také dnes řeknu, že proběhly volby v Afghánistánu prezidentské a poprvé prezident Karzai a řada jeho dalších kolegů a ten kandidát, který prohrál, eh, bývalý minister zahraničí Abdullah Abdullah, veřejně uznali, že, Afganist- eh, že Pakistán neupřednostňoval, nikoho nezasahovalo to. Pro afgánský eh, lid je prostě na něm, aby eh, si rozhodl, kdo mu bude vládnout. My chceme přátelskou vládu v Kábulu, protože musíme jednat s Kábulem. Musíme zlepšovat vztahy. Takže je tady kvalitativní posun. Pakistán dříve byl uh, znám omezenými vztahy uh, jenom na paštury. A o tam pochází uh, jádro Talibánu. V současné době uh, jednáme s Tadžiky, s Chazáry a s dalšími etnickými uh, skupinami, které tradičně uh, byly součástí toho severského spojenectví. A Afgánci o tom vědí. Kteři, ti, kteří si dříve stěžovali. Tak v současné době uznávají, že se to zásadně zlepšilo od té doby, co u nás nastoupila demokratická vláda. Pokud je o drogy, tak eh, Pákistán v současné době, eh, v Pakistanu se eh, nepěstuje mák, ani zrníčko. Je to příběh úspěchu. My jsme úplně vykořenili uh, pěstování máku v Pákistánu. Nicméně v Afghánistánu je to stále důležitá otázka. Já jsem eh, na to poukázal na pařížském jednání, kterého jsem se zúčastnil a bylo mi řečeno, že to není součást mandátu na to. Já jsem se potom zeptal, tak rozšiřte mandát. Řekl jsem jim, rozšiřte mandát, protože ty peníze z drog používají povstalci do obrana. A to je jeden z jejich zdrojů financování. To je třeba řešit. Musíme to řešit efektivně a přistupovat k tomu více na regionální úrovni. Jste hovořili o regionálním řešení. Ano, Pakistán prosazuje regionální řešení. Máme celou řadu procesů, trilaterální procesů, které podporují eh, regionální vyjednání eh, s Iránem, který eh, hraničí s Afganistánem i s Pakistánem. Takže jak bychom mohli přehlížet Irán vzhledem ke stabilitě a míru v Afganistánu? Takže existuje trilaterální proces mezi Afganistánem, Pakistánem a Iránem. Na druhé straně máme Tadžikistán, v současné době máme trilaterální proces mezi Tadžikistánem, Pakistánem a Afghánistánem. Také máme um, proces mezi Afghánistánem, USA a, s, a Pakistánem. Podpořujeme čtyřstranný uh, proces mezi uh, Ruskem, Tadžikistánem, Pakistánem a, a Afghánistánem. Rusko uh, také ovlivňuje střední Asii To je globální mocnost. A my v současné době podporujeme ten regionální přístup Afghánistánu. A souhlasíme s vámi. Tohle je eh, dlouhodobé řešení pro Afghánistán. Ohledně tomu, co jste říkala vy o Afganistánu. A sice, že si uh, pohráváme s Talibánem. Že zástupce Talibánu, myslím, že, že, že jste to říkala, že zástupce uh, Talibánu mohl uh, sedět na nějakém to mezinárodní fóru. To se už zásadním způsobem změnilo. V současné době si v Pakistánu uvědomujeme, že nechceme talibanizaci Pakistánu. Pokud nechceme talibanizaci Pakistánu, tak první věc, kterou musíme udělat, je připustit eh, talibanizaci Afghánistánu. Pokud eh, v Afghánistánu zvítězí Taliban, tak my budeme další na řadě. V současné době už nejsou v úřadu lidé, kteří by eh, si mysleli něco jiného. Naši lidé chápou to, co říkáte, dokážu se k tomu vztáhnout a budovat s vámi partnerství v Pakistanu v současné době, máme u moci vládu, která může navázat vztahy s Evropskou unii a, být, a to přátelské. A to je eh, výrazný posun. Potom tady někdo říkal, když se to říkala, nebo se se ptala, kdo to má pod kontrolou. Je to uh, vláda má kontrolu, nebo ISI? Ano, u nás jsme měli uh, vojenskou uh, vládu, vojenské uh, intervence za posledních šest desetiletí. A my jako demokraté, jako strana, kterou zastupuji, Neustále jsme proti eh, vojenské vládě nad Pakistánem. Ať už eh, to byl Zia nebo Ayub nebo Musharraf. Bohužel, když oni byli mm, u moci, tak eh, Brusel nám nevěnoval pozornost. Ani Washington. V té době se měli podporovat lidi jako nás. Takže říkali, podpořte demokratické instituce, demokratické vůdce v exilové vedení. Dejte nám podporu. Dejte nám ten hlas, který je třeba tak, abychom e, vybudovali v Pakistánu demokratickou kulturu. A my jsme, bohužel, bohužel to se zatím nestalo. Evropané v tom sehráli určitou roli. A my jsme za to vděční. Vy jste posílali své eh, pozorovatele. A my jsme nevěděli, jestli eh, vůbec eh, dostaneme rovné podmínky. A díky vaší intervenci a podpoře já jsem se dostal do úřadu, takže vám děkuji za to, že jste eh, udělali, že, že jste podporovali ty volby. A můžu vás ujistit, že až demokracie eh, zakoření, tak Eh, to bude všechno v pořádku. Eh, vláda má svoji úlohu a to jasně ústava stanoví. Pardon, armáda má svoji úlohu a to ústava stanoví. Nicméně eh, vláda musí být volena každých pět let ve spravedlivých volbách. Takže my jsme opět partneři a buďme partneři. Při dalším podporu tedy při dalším rozvoji této situace. A rád bych vás také ujistil, že dnes máme dovedení člověka, který který vede armádu a který napomáhal tomu stávajícímu procesu, který eh, se drží linie zvolené politické eh, vlády. A tak by to mělo být. Ono to samozřejmě všechno trvá. Vytvořit kulturu, která eh, tady nebyla desetiletí. kterou svět nepodporoval, tak to trvá. My jsme v současné době v určité fázi přechodu, ale časem to všechno zakoření a zesílí. Musíme být vytrvalí a vy musíte být trpěliví, ale my to zvládneme kolektivně. A teď eh, něco k úloz žen. U nás máme eh, řadu eh, vzdělaných výřečních žen eh, v parlamentu. Jedna právě sedí tady. No senátorka Solo je mám. Když jsme se připravovali na naši cestu do Bruselu, tak jsem jí říkal, vy byste tady měla udělat nějakou prezentaci. Proč? Aby lidi viděli, že u nás zákonodárkyně nejsou jenom schopné, ale mají svůj vlastní názor. V současné době ženy hrají eh, důraznější roli v Pakistánu. Podívejte se na to hnutí právníků. Podívejte se na eh, to, jak právničky hrají eh, prominentní roli. Většina nestátních organizací je schopně vedena ženami. Podívejte se na státní službu. Máme eh, řadu státních úřednic, které hrají důležité roli. Máme soudkyně, architektky, inženýrky, diplomatky. Řada Pakistánek zastupuje eh, Pakistán v různých evropských ehm, hlavních městech a oni to dělají velmi dobře my jsme za to, eh, za to rádi. Podívejte se na to, jak Benazir Butová se postavila diktatuře, když jí nikdo nechtěl vůbec věnovat pozornost. Ona klepala na různé dveře a lidé na ně měli čas. Nicméně ona vytrvala a díky tomu mm, nakonec e, položila život. Samozřejmě jste mě jmenovala určité příklady, ale to je menšina. Ani islámská kultura netoleruje ty excesy, o kterých jste hovořila. Jedná se o určité archaické uh, obyčeje, ale uh, náboženství ani uh, naše právo, ani naše ústava je nepovolují. Uh, Pokud jde o tu jadernou otázku. Ano. Ano, my jsme v současné době už jaderná mocnost. A to eh, je čistě eh, obraná záležitost. My nemáme žádné agresivní eh, úmysly. Jedná se o reakci na ostatní státy v regionu. Naštěstí v současné době s naším sousedem máme eh, jaderné kontinentální balistické střely, na kterých spolupracujeme. A navzdory napětí obě dvě strany dodržují své závazky. Protože obě dvě strany si do, uvědomují, jak delikátní záležitost to je. Když jste zmiňovali eh, summit prezidenta Obamy, ano, Pakistán byl pozván, zúčastnil se. A tam jsme se jednoznačně všichni shodli, že eh, ty prostředky v Pakistánu, že náš úřad eh, národního řízení a bezpečnostní systémy zajišťují, aby naše prostředky byly zabezpečené tak jako jinde. Takže rozhodně eh, nepřehlížíme to, co vy si myslíte v téhle věci. Pokud jde o těch věcech, o kterých vy jste hovořila, paní, hovořila jste o lidských právech. Vždycky samozřejmě je tam eh, co zlepšovat. A teď je u eh, moci vláda, která je citlivá k lidským právům, ať se jedná o práva žen a menšin nebo jste hovorili o práci dětí a také o trestu smrti. Ano, probíhá debata. Jestli bychom ho měli mít nebo neměli. Řada zemí ho má, řada států ve Spojených státech ho má. Ale e, spousta lidí je hodně proti ano, tato debata probíhá, ale ještě je třeba ji uzavřít. Ale máme u nás právníky, těch 7,5 eh, tisíce lidí, věřte, je eh, zastoupeno. A má k dispozici schopné právníky. Lidská práva. Víme o nich. A udělali jsme hodně eh, toho k eh, podpisu eh, různých mezinárodních ujednání. Jste říkala, hovořila o uprchlících. Tady výsledky Pakistánu uznávají, uznává celá řada lidí po světě. I v současné době máme 3 miliony uprchlíků v Pakistánu, jsou to afgánští uprchlíci. A na to svět často zapomíná, ale my se o ně staráme, podporujeme. I v současné době máme přes 150 tisíc Afgánců z těchto uprchlických táborů, eh, kteří využívají náš vzdělávací systém. Máme 6 tisíc afgánských studentů, řadu z těch eh, uprchlických rodin. Na vysokých školách v Pakistánu. Takže vzhledem k, eh, k eh, zdrojům. se snažíme maximálně. Potom ještě jedna věc k terorismu a k Bombaji. Já jsem byl v Dili, když eh, proběhla ta děsivá událost. Co jsem tam dělal? Já jsem tam byl, abych budoval mosty porozumění. Já jsem tam a byl, abych je požádal, aby se půli vpřed. Tak proběhl ten incident. A ta reakce neměla být přerušit vztahy. Což byla taková ta okamžitá instinktivní reakce Indu. Terorismus už se netýká konkrétních zemí. Tam nejde o to, že Indie byla postižena teroristickým útokem. Řada jiných eh, států v regionu je postižena a terorismem a my jsme jednou z nich. Měli jsme v Pakistánu více teroristických incidentů v posledních letech, než si Indie může nechat zdát. A veřejné mínění v současné době v Pakistánu dobře ví o negativních dopadech terorismu, o hospodářských, sociálních i politických dopadech terorismu. Takže jsme mentálně více naladěni na spolupráci s nimi. A hodláme to také učinit. Jedná se o společného nepřítele a potřebujeme eh, společné řešení. Pokud je o Kašmír, tak tam už jsem říkal, že se jedná o otázku, kterou známe. A vy také říkáte, že to uznáváte jako mezinárodní spor. Ano, my říkáme. Máme mm, mezinárodní závazky, máme k tomu usnesení eh, Rady bezpečnosti OSN jsme eh, připraveni eh, to eh, vyřešit přátelsky mírovými vyjednáváními. Dobrá, děkuji vám, vaše excelence. Já myslím, že tohle byla velmi dobrá příležitost pohovořit si o, o řadě věcí, na kterých máme společný zájem. Já doufám, že obě dvě strany jsou uspokojené. A jmenem, já určitě ano a jménem našeho výboru eh, tady hovořím a doufám, že i kolegové jsou eh, spokojeni a rád bych vám poděkoval. Vaše excelence a vaší, eh, vám i vaší delegaci za cestu. Přeji vám úspěchy, máte před sebou dlouhou cestu, ale doufám, že nakonec všichni dojdou k cíli. Děkuji. I would like to, before we leave, I would like to inform my colleagues, you know. Abych vás kolegové informoval že 18. ve Štrasburku od 7 do 9 e, budeme hlasovat o Sacharově ceně. A 19. od 5 do 6 proběhne e, setkání s generálním tajemníkem OSM Pankimurem. Tady to jste měli vědět. Děkuji.